Uh, dobrý, dobrý den, dámy a pánové. Začneme hlasovat, takže se prosím připravte hlasovací karty. První hlasování se bude týkat Evropského roku dobrovolné, pro dobrovolnou činnost. Připravte si prosím své hlasovací karty. Pan Cerkas. good morning, bonjour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 Máte připravené hlasovací karty? Pustíme se nejprve do prvního bodu, což je Evropský rok dobrovolnictví. Pan Cerkas, prosím. Paní předsedkyně, jenom bych chtěl vás požádat, abyste zjistila, že je kvórum. Tak za pět minut, abyste zjistila kvórum, protože kolegové ještě přicházejí, abychom zjistili, že je tady většina pro hlasování nezbytná. A možná prosím vás, dejte jim pět minut. Eh, samozřejmě tím nenarušujeme tu britskou dis- disciplínu, to ne. Eh, já jsem chtěla začít včas, jenom protože, protože ono není 9, ale 9.30, tak já jsem čekala, že všichni tady budou v 9.30, tak počkám ještě pár minutek, než dorazí. Okay, The You're the morning. Right, if we can go to the first vote, please. Můžeme tedy přejít k prvnímu hlasování. A prosím vás, pokud nemáte náhodou hlasovací kartičku, eh, tak mi to řekněte, abychom věděli, prosím. Okay, yes, let's go to the first vote. Ano, budeme, přejdeme k prvnímu hlasování, to je eh, pozměňovací návrh 18. Zahajuji hlasování.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 Hlasovali jste? 18 pro, někdo proti, někdo se nezdržel. A prosím, posaďte se, protože právě hlasujeme již. A, hm. Zde byla drtivá většina, takže můžeme eh, hlasovat zvednutím ruky. A kompromis 8. Kdo je pro? Eh, kdo je pro kompromis 8? Proti? Přijato. 41 odpadá, 42 odpadá, 43. Kdo je pro? Proti? Přijat. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Vystržel se? Přijat. Na 19 odpadá, 44 odpadá, 45 odpadá, e, návrh 20 navrhovatelky. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijat. Návrh 21 od navrhovatelky. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh je přijat. Návrh 22. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. 46 eh, odpadá. Návrh 23 stažen. Návrh 47. Kdo je pro? proti. 24 mm, stažen, 48, kdo je pro? Proti. To budeme muset prověřit. Prověříme. Hlasujeme o návrhu 48. Eh, otevírám hlasování. Končím hlasování. Vote closed. Končím hlasování. 40 42 hlasů, 16 pro, 26 proti, nikdo se nezdržel. Eh, návrh je zamítnut. Návrhy 25 a 26, o těch hlasujeme později, poněvadž odpadnou, pokud eh, eh, bude hlasovat o návrhu 1. Takže, takže teď máme číslo 1, kde je pro, proti, přijaté. A kompromis 1, kde je pro, Proti? Já myslím, že budeme muset prověřit. Otevírám hlasování o kompromisu číslo jedna. Uh, Končím hlasování. 42 hlasů, z toho 26 pro, 16 proti, ne, pardon, 26 pro, 27 pro, 16 proti. Omlávám se, zapomněla jsem, že nemáte kartičku. 25, 26 odpadají a e, nyní hlasujeme o návrhu 27. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Návrh je přijat. 28 odpadá, protože mm, mm, pokud bude přijat kompromis 2, tak odpadá, odpadne později, takže to zjistíme později. Návrh 3, navrhovatelky, kdo je pro? Proti? Přijat. 29, kdo je pro? proti. Prověříme elektronicky, prosím. Otevírám hlasování o návrhu 29. Končíme hlasování. 43 hlasů, 19 pro, 24 proti. A můžeme přejít k návrhu 4, který je slučitelný s návrhem 30. Kdo je pro? Proti? Přijat. Návrh 30. Kdo je pro? Proti? Prověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 44 hlasů, z toho 18 pro, 26 proti. Eh, návrh nebyl přijat. Návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijat. Tím se nahrazuje návrh 6 a 31, ty odpadají. Návrh 7 nyní navrhovatelky. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Návrh 8 navrhovatelky. Hmm, Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Návrh 32. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Kompromis 4. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. 33, 9 a 34 odpadají. Kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. 10 a 28 odpadají a kompromis 5, který nahrazuje návrh 11 a 35. Kdo je pro kompromis 5? Proti? Zdržel se? Přijat. 35 a 11 odpadají. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. 12 odpadá, 36 odpadá a potom zde máme ústní pozměňovací návrh navrhovatelky 30. Eh, a má někdo něco eh, proti ústním pozměňovacímu návrhu? Budeme hlasovat o něm. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. 38, další ústní pozměňovací návrh navrhovatelky. Nějaké námitky proti tomu? Máte námitku? Ne. A budeme hlasovat tedy o tomto návrhu. 38 bude pro, proti, zdržel se, přijat. Prověříme. Hlasujeme o návrhu 38 elektronicky. S tím ústním pozměňovacím návrhem. Vote Končím hlasování. 46 hlasů, z toho 26 eh, pro, 20 proti. Návrh byl přijat. Přejdeme k návrhu 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. 14 a 39 odpadají. Návrh 15. Navrhovatelky. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Návrh 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Návrh 40. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? A prověříme elektronicky. Hlasujeme nyní o návrhu 40. Končím hlasování. 45 hlasů, z čehož 28 pro, 15 proti. Návrh byl přijat. Návrh 17. Kdo je pro? Proti? zdržel se, Přijatel. A nyní elektronicky budeme hlasovat o celém návrhu. Končím hlasování. 46 hlasů, z čeho 45 pro, jeden se zdržel.

budeme hovořit o návrhu harmonogramu. To je jediné hlasování, kdo je pro. Prostě Zdržel se. Přijato. Omlouvám se za ty průtahy, ale jak víte, včera večer byl problém s tím, že rozpočtový výbor eh, bude hlasovat až v 9.30, začne hlasovat až v 9.30, tak teď se bavíme o tom, jak postupovat dále, protože stále ještě nemáme zprávu, že by už to rozpočtový výbor odhlasoval a zamýšlíme se tedy nad tím, jaký by byl nejlepší další postup. Ale prosím, vydržte v místnosti, to hlasování proběhne, eh, respektive bude pokračovat velmi brzy, ale musíme nějak zareagovat na to, že rozpočtový výbor ještě nehlasoval. Uh, can I make a proposal to all of you? Tak já bych vám něco navrhla. Poprosím vás všechny o názor ohledně následujícího návrhu. Navrhuji, abychom pokračovali v hlasování a pokud je o eh, pozměňovací návrhy rozpočtového výboru, budeme hlasovat pouze indikativně. Pokud eh, to v rozpočtovém výboru neprojde, tak samozřejmě nemůžeme eh, jak se protlačovat náš názor, protože to bude pouze indikativní hlasování. Tím klíčovým bodem je bod druhý, respektive to klíčové hlasování, to druhé, to je o zavedení programu Progress. To je ten hlavní bod. Máme tam celou řadu poznacích návrhů, ovšem u toho prvního bodu a předpokládám, že než to projdeme, tak už se vyjasní situace ohledně progresu. Takže souhlasili byste s tím všichni. Budeme hlasovat pouze indikativně k poznacím návrhu, návrhům z rozpočtového výboru. Vadí to někomu? Ne? Dobrá, takže hlasujme. Nejprve tedy o nástroji Progres, Evropské facilitě mikrofinancování. Článek, eh, respektive poznací návrh 1, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Číslo 7, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pětka z výboru Ekon, kdo je pro? Proti? Vezmeme to elektronicky. Hlasujte prosím o návrhu Econ 5. Vote is closed. Hlasování uzavřeno. Čtyřicet šest hlasů, 118 pro, 27 proti. Zamítnuto. Budget 1, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Číslo 49. Kdo je pro? Proti? Ověříme elektronicky. Hlasujte, prosím, o 49. Hlasování je ukončeno. 46 hlasů, 118 pro, 27, 28 proti, zamítnuto. Číslo 50, kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis číslo 1, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Číslo 8, 51, 52 a 53 odpadají, takže 54 4, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Devítka byla stažena, 55 odpadá. Pokud by přijat kompromis 1, to tež 56, 57 staženo, 58, 50 odpadají. Kompromis číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato desítka, šedesátka, číslo 61, 62, 63, 64, 65 odpadají. Číslo 11, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 66 bylo staženo. Číslo 12, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pětka z rozpočtového výboru, budget 5, indikativně. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Číslo 13. Kdo je pro? Proti? Přijato. Číslo 67. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Číslo 68 bylo staženo. Číslo 69. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 70, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 71, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Ověříme si to elektronicky. Hlasujte prosím o 71. Hlasování ukončeno. 20 pro, 25 proti, jeden se zdržel, zamítnuto. Číslo 72. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 73. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 74. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? ověříme elektronicky. Hlasujte, prosím. Děkuji, končím hlasování. 46 hlasů, 13 pro, 33 proti, někdo se nestržel zamítnuto. Číslo 75, kdo je pro? Proti. Strželi se? Zamítnuto. Kompromis číslo 3, kdo je pro? Proti. Strželi se? Přijato. Číslo 14, 77 odpadají. 78, kdo je pro? Proti Ověříme si to elektronicky. 78. Hlasujte, prosím. Hlasujte, prosím. Hlasování je ukončeno. 46 hlasů, 126 pro, 20 proti, přijato. číslo 79. Kdo je pro? Proti? Ověříme elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. 45 hlasů, 107 pro, 38 proti. Omlouvám se, ale zdálo se mi, že je třeba to ověřit. Eh, ekon číslo 12, eh, opět indikativně. Ne, promiňte, to je platné hlasování, to je výbor Ekon, nikoli rozpočtový. Takže 12. Ekon, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 80, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme si to elektronicky, osmdesátku. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. 47 hlasů, 20 pro, 27 proti. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 15. Kdo je pro? proti. Ověříme si to elektronicky. Je to číslo 15. Hlasujte, prosím. Hlasujeme o 15 elektronicky. We hope the vote's open. Končím hlasování. 45 hlasů, 26 pro, 19 proti. Přijato. Číslo 81, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 82, kdo je pro? Proti. Ověříme se to elektronicky. 82. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. 47 hlasů, 126 pro, 20 proti, jeden se zdržel, přijato. Číslo 83, přija, eh, pardon, kde pro? Proti. Zamítnuto. Číslo 84, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Číslo 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Číslo 85. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Číslo 86. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 87. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 17, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 89, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 90, kdo je pro? Proti? Ověříme se to elektronicky. Hlasujte o 90, prosím. Uh, Končím hlasování. 47 hlasů, 24 pro, 23 proti. Přijato. Číslo 91, kdo je pro? Proti? Ověříme elektronicky. Hlasujte prosím o 91. Končím hlasování. 44 hlasů, 26 pro, 18 proti, přijato. Ekon 13, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis číslo 4, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 18 byla stažena, 92, 93, 94, 95 odpadají. Kompromis číslo 5, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 19 byla stažena, 99, 96, 97, 98 a 100 odpadají. Číslo 20 bylo staženo, číslo 102. Kdo je pro? Proti. Ověříme elektronicky. Hlasujte prosím o číslu 102. Hlasování je ukončeno. 47 hlasů, 26 pro, 21 proti. Přijato. 101 byla stažena, Ekon 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 103. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní citace číslo 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Body odůvodnění. Ústní poznací návrh zpravodajky. Má někdo nějaké námitky? Ne. Takže hlasujeme o bodu odůvodnění 1a novém. Eh, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis číslo 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme si to elektronicky. Hlasujte, prosím, o kompromisu 6. Vote is closed. No, sorry. Vote is closed. Hlasování ukončeno. 46 46 hlasů, 41 pro, 5 proti, přijato. Dvojka a další odpadají. 26, kdo je pro? Proti? Ověříme to elektronicky. Hlasujte, prosím, 26. Vote is closed. Končím hlasování 46 hlasů, 18 pro, 24 proti, 4 se zdrželi, zamítnuto. Kompromis číslo 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Trojka byla stažená. Další odpadají a není kompromis číslo 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 4, 31, 32, 33, 88 odpadají. Číslo 34, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 35, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 36, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 37, kdo je pro? Proti? Ověříme si to elektronicky. Hlasujte prosím o 37. The vote is closed. 45 voting. Končím hlasování. 45 hlasů, 16 pro, 28 proti, jeden se zdržel zamítnuto. Číslo 38, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis číslo 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 14, 86 odpadají. Číslo 39. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 40. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis číslo 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 5, 41 a tak dále. Odpadají, takže dále 43. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis číslo 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 6 a další odpadají. Dále rozpočtový návrh číslo 2, indikativně kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Dále hlasujeme na návrhu zprávy. Hlasujte, prosím. Hlasování ukončeno. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 46 hlasů, 41 pro, 4 proti, jeden se zdržel. A nyní hlasujeme o návrhu legislativního usnesení. Kdo je pro? Promiňte, eh, zahoji hlasování. Končím hlasování. 47 hlasů, 42 pro, 4 proti, 1 se zdržel. Přijato a blahopřejeme zpravodajce. A teď si počkáme pár vteřinek, než zjistíme, jak hlasoval rozpočtový výbor. A pak budeme pokračovat, takže prosím, neopovšejte místnost, budou to možná dvě minutky nebo dokonce půl minuty, už tam voláme.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 Rychle bychom měli dostat eh, rozhodnutí. Pokud rozpočtový výbor ještě nehlasoval, tak eh, my eh, opět asi půjdeme cestou indikativního hlasování, ale dáme jim ještě minutu nebo dvě a uvidíme, zdali něco, nějakou zprávu dostaneme od rozpočtového výboru a pokud ne, tak budeme pokračovat s hlasováním a e, opět to uděláme potom tam, kde to bude třeba pouze indikativně. Souhlasíte? Pokud jsem dobře informována, tak již hlasovali v rozpočtovém výboru, nebude to tady dlouho trvat eh, a eh, čekáme pouze na potvrzení výsledku hlasování. Takže již, odhla, již hlasovali, tak to nebude už dlouho trvat. Hi, Fred. Listen, um, can you the today for next week? Omlouvám se za sklus, ale snažíme se co nejrychleji získat výsledky. Um,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

der kommt jetzt. aber jetzt sind wir doch nicht so knapp. Achso, okay. Und der Progress ist aber der knappste, oder? I'm afraid we're still waiting. Obávám se, ještě pořád čekáme. Eh, musíme vědět, eh, jak eh, to dopadlo s pozměňovacími návrhy rozpočtového výboru, abychom věděli, jak hlasovat. Omlouvám se, ale stále čekáme. A, a poněvadž již hlasovali, tak eh, by bylo vhodné, abychom vyčkali, ono to nebude dlouho trvat. Eh, eh, a, tak co uděláme? Pokud do minuty nedostaneme žádnou zprávu, tak budeme hlasovat indikativně a pokud eh, byly zamítnuty ty jejich návrhy v pozměňovacím návrhu, takže eh, ale pokud tedy nebudeme vědět, jak to dopadlo, tak to bude indikativní. There is somebody running towards... Někdo běží směrem k nám.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 Um, Obdrželi jsme zprávu z rozpočtového výboru. A to, že vlastně tam ještě nehlasovali a nastane to do 11 hodin. A návrh 3 byl změněn a e, proto nemůžeme o něm hlasovat. Takže navrhuji, abychom hlasovali o těch našich návrzích a abychom nehlasovali o návrzích rozpočtového výboru. Souhlasí všichni s tímto postupem? Já to jinak nevidím. Všichni souhlasí? Dobře, budeme hlasovat. Já se omlouvám za ten průtah, ale jak vidíte, rozpočtový výbor eh, neustále mění svá rozhodnutí v průběhu. A budeme hlasovat o návrhu 3 nejprve. Kdo je pro? Návrh 3. Kdo je pro? Uh, I think EPP have a problem. EPP má problém. Paní Morana připravena. Děkuji, pan Orgána. Jenom bych chtěl říci, že návrh 3 je stažen. Uh, Děkuji, ano. Návrh 3 je tímto stažen. Nehlasujeme o budget 3. Eh, preambule. Návrh 1. Mm, stažen nebo ne? Návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnut. Návrh 2. Kdo je pro? Máte slovo? Ano, paní předsedkyně, já bych chtěla stáhnout návrh 2 za sebe. Chci stáhnout za sebe návrh číslo 2. Uh, Mrs. Moran. Paní Moran. Za, těch podmín, za těchto podmínek žádám, aby EPP se zdrželo uh, u návrhu číslo 2. Right, uh, vote on amendment two. Eh, hlasujeme o návrhu 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnout. Um, ehm, budget 1 nemůžeme hlasovat, budget 2 také ne. Tak teď budeme hlasovat o e, celém návrhu legislativního usnesení a to jmenovitě elektronicky, pardon, e, zahajuji hlasování. Everyone voted. Všichni odhlasovali. Všichni odhlasovali. Končím hlasování. 45 hlasů, 41 pro, 4 proti. Eh, návrh byl přijat. Blahopřejeme. Uh, uh, Nyní návrh usnesení. Jedno hlasování pouze tedy to bude. Zahajuji hlasování o návrhu usnesení. The, the vote is open on the motion. Návrh usnesení. Hlasujeme. Všichni odhlasovali. Končím hlasování. 44 hlasů, 142 pro, 1 proti, 1 se zdržel. Usnesení bylo přijato. Děkuji. Uh, that concludes the votes. Congratulations. Nyní eh, oznámení o vyjednávání. Možná Paní A... Gorans nám s tím pomůže. Paní Getz nám s tím pomůže. Next. Um... This has to go to Takže eh, dále musíme rozhodnout o vyjednávání i eh, diskutujeme o tom teď, jak nejlépe na to. A za chvilku vám řeknu, jak bychom měli k tomuto přistoupit, eh, zdali dojde k dohodě v prvním čtení nebo ne. A tak dále. Uh, Samozřejmě švédské předsednictví by stálo o první čtení a já dám slovo eh, zpravodajce, aby se vyjádřila, eh, eh, zdali je možné se dohodnout v prvním čtení nebo ne. Uh, thank you very much. First of all... Děkuji za prvé, děkuji za podporu. Skutečně se omlouvám, že Eh, jsme se snažili takto vyložit si hlasování v rozpočtovém výboru a že jsme tady takto seděli a vyčkávali a diskutovali. Ano, eh, Další krok bude pokračovat ve vyjednávání se švédským předsednictvím. Již jsme se jednou sešli a určitě budeme pokračovat eh, v těchto kontaktech. I nás čekají neformální setkání a určitě se dohodneme o zdrojích a o té části, která se týká obsahu. Dobře, takže rozhodneme o složení vyjednávacího týmu. Máme zde návrh a to, že předseda eh, předsedkyně našeho výboru povede delegaci, potom, eh, potom eh, zpravodajka, stínový, tedy ze všech těch hlavních frakcí zástupci. Potom máme zde dva problémy, EFD a nezařazení nám nenaznačili, koho by tam chtěli jmenovat ale možná, že eh, nám eh, toto eh, řekne poradce politických frakcí později. A jste pro tento vyjednavací tým, všichni znáte ty zástupce, které jste nominovali do týmu. Má někdo nějaký problém se složením vyjednavacího týmu? Ne, všichni souhlasí, dobře. A teď ještě se podíváme na mandát tohoto vědavacího týmu, e, trialog bude oznámen a sekretariát rady e, vydá jeden společný dokument, e, kde popíše pozice těch jednotlivých dotčených institucí. Rada hm, hovořila o dvou schůzích. Já myslím, že Paní Gens již má data těchto schůzí a já doufám, že e, ostatní členové týmu také e, to znají. Je to 16. listopad v 7 hodin, tedy 19 hodin a 24. E, listopadu ve Štrasburku, to je druhé setkání. Souhlasí všichni s tímto? Ano, A e, poslední dohoda mezi parlamentem a radou, pokud bude dosažena, tak by měla být písemně potvrzena oficiálním přípisem e, od rady, e, který rada zašle parlamentu. Tím jsme skončili tento bod a ještě jednou blahopřeji. Nyní se dostáváme k prezentaci studie o ukazatelích o eh, kvalitě pracovních míst v Evropské unii. A dám slovo panu, panu Rafaelovi Muñozovi de Bustillo. Omlouvám se. Eh, Bustillo. Omlouvám se za výslovnost. Takže budu hovořit španělsky, aby to bylo eh, jasnější a stručnější. Eh, Děkuji velice stručně. I když mi nebylo řečeno, kolik mám času, já myslím, že to bude tak 10 minut, 15 minut, pokud se nemýlím, ano. 10 minut, ano, ano. 10 až 15, říká paní předsedkyně. Dobře. Mm, takže většinou moje prezentace jsou delší, ale já se zaměřím na takovéto schéma této naší práce a eh, budu se snažit eh, eh, zde vzbudit ve vás zájem, abyste se potom přečetli. V zásadě, o co šlo v této studii, je, bylo analyzovat, zdali má vůbec smysl Eh, mít takovéto ukazatele o kvalitě a pokud ano, mm, takže ty ukazatele, které nyní existují v literatuře, zdali tyto ukazatele splňují minimální požadavky, aby reflektovaly nějakým adekvátním způsobem eh, ty různé niance eh, toho, co to je dobrá práce, co to je kvalitní práce, protože to je multidimenzionální koncepce. A potom my Eh, jsme si vytvořili takový analytický rámec a analyzovali jsme asi 20 ukazatelů, které jsou k dispozici o kvalitě práce. A my jsme z toho vyvodili určité závěry ohledně nutnosti eh, eh, konstruovat tyto ukazatele a jak by ta konstrukce měla vypadat. Takže my jsme si stanovili toto. Zdali vůbec jako premisa byla, zdali by mělo smysl mít takový ukazatel kvality práce a závěr, ke kterému jsme dospěli v, této studii, to je pozitivní závěr. Z několika důvodů, které bych zde chtěl eh, předložit, aby to bylo jasné. Za prvé, velice důležitá část eh, času eh, v životě každé osoby je právě na pracovišti. Je to asi 40 hodin v Evropě průměrně 40 hodin týdně, což znamená, že to je vlastně čtvrtina eh, užitečné týdenní doby. A ekonomická teorie nám říká, když se zabývá kvalitou práce, eh, na základě i staré tradice eh, klasické ekonomie od Smise, tak říká, že asi Eh, mzda se používá jako základní měřítko kvality, ale eh, samozřejmě tedy ta kompenzace, ta odměna, ale do toho patří i vlastně délka eh, práce, protože délka té pracovní doby se kompenzuje různými způsoby a to většinou větším mzdou, větším platem. Ale v praxi, když analyzujeme, zda tato kompenzace skutečně je reálná na trhu, tak často zjišťujeme, že ne, že to je pouze v několika případech a to tak, že ty e, kombinace se velice liší. Třeba práce za e, dobrou mzdu v dobrých podmínkách nebo máte i práci za špatných podmínek, ve špatných podmínkách za špatný plat a potom je to zase ta kombinace dobrých podmínek, špatné mzdy a naopak. A třetí důvod je, Třeba se na to podívat i ve světle globalizace a ve světle změn na trhu práce a toho nového kapitalismu. V tom smyslu, že teď se diskutuje o tom, zdali všechny tyto nové tendence, tedy zvyšování dovedností, kompetencí, zdali to zvyšuje eh, eh, mm, to množství té práce s dobrou či špatnou kvalitou. A eh, zde Eh, zde, eh, ale nevíme to, protože není zde žádný adekvátní indikátor, ukazatel, který by měřil tuto koncepci kvality práce. A hm, také i mít k dispozici takový ukazatel, to by bylo užitečné, abychom mohli globálně vyhodnocovat eh, to, čemu se říká režimy práce na různých trzích práce, které existují i v rámci Evropské unie, kde se kombinuje eh, kvalita práce, platy, mzdy eh, a eh, v různých proporcích. Je to velice variabilní. Jsou zde tedy další důvody, proč to mít. A všechny tyto důvody nás vedly k závěru, že ano, má smysl mít takový soubor ukazatelů nebo jeden ukazatel, který by se použil pro měření kvality práce. A další otázka, kterou jsme si položili, jakmile jsme si odpověděli na tu první otázku, zdali to má smysl vůbec mít takový ukazatel z pohledu sociální analýzy, tak druhá otázka je, jak mm, konstruovat takový ukazatel, jaké jsou různé eh, formy, jak tomu přistupovat. A zde jsou tři perspektivy, které vyplývají z literatury. První je, že eh, tedy, eh, co má, eh, takže součást těch pracovních podmínek a kvality práce, víme, že to je něco, co se těžko měří, protože to je subjektivní, takže z toho vyplývá tedy to, že je třeba se podívat na vnímání té kvality, jak to vnímají ti zaměstnanci, tedy jaká je jejich spokojenost, míra spokojenosti. A zde Máme tedy ten ukazatel spokojenosti s prací eh, v různých zemích na světě, to, že eh, to je dotazník z roku 2005, kdy, jsme, eh, kdy se kladla otázka lidem, zda jsou spokojeni s prací a zde máme odpovědi, ze kterých vyplývají dvě věci. Za prvé vysoká úroveň spokojenosti, malá i taková variace, malé změny mezi těmi zeměmi, o kterých víme, že tam ty E, podmínky jsou odlišné. Zde tedy e, to znamená, že zde je velice těžké to nějak identifikovat, zjistit, jaká je ta spokojenost, spokojenost v práci, nalézt nějakou, nějaký objektivní způsob měření. Proto jsme e, se rozhodli, že je třeba se ptát alternativně, to znamená neptat se lidí, zda jsou spokojeni, ale ptát se jich, jaké faktory podle vás jsou důležité při vyhodnocení nebo při hodnocení vaší práce. Máme zde statistiky, které to také reflektují, bezpečnost na pracovišti, odměna, eh, příležitosti na povýšení, autonomie práce, možnost eh, flexibilní pracovní doby a tak dále. A zde vidíme, to jsou tedy z Japonska, z eh, Spojených států a ze 17 zemí EU máme tyto informace a vidíte, že zaměstnanci Mm, vyhodnocují eh, různé faktory, ty tradiční, jako jsou platy, bezpečnost práce a eh, ty si hodně cení a eh, podle toho vyhodnocují, zda to je dobrá práce nebo ne. Takže to může být možný způsob, jak vytvořit takový ukazatel kvality, to znamená zaměřit se na tyto faktory, které jsou relevantní pro zaměstnance a které ale mají ten prvek subjektivity. Dále, bychom mohli eh, jít třetí cestou, to znamená ptát se a analyzovat eh, literaturu, studie, mm, tedy sociální, z eh, oblasti sociálních věd a podívat se na to, co říkají odborníci na sociální vědy, kteří pracují v oblasti práce a podívat se na to, co oni si myslí, že je důležité a co má dopad na kvalitu práce přímo i nepřímo a, jak, a co ovlivňuje blahobyt té osoby. Literatura o hm, této oblasti nám říká věci, které již známe. To jsou ty platy, to známe již, potom další prvky, jako je participace, účast, eh, demokracie na pracovišti, potom důležito, důležité jsou takové prvky, jako že to musí mít sociální smysl, tato práce, musí mít možnost vykonávat autonomně, potom stabilita práce Literatura mm, tedy eh, nám eh, dává eh, takový seznam faktorů, které jsou důležité. Přitom, když chceme definovat, definovat zdali práce je kvalitní nebo ne. A e, to i popisuje naše zpráva v několika kapitolách, kdy my se snažíme používat tyto různé perspektivy, a to především perspektivu 2, to znamená ptáme se zaměstnanců a perspektivu 3, kdy se díváme do literatury a z toho můžeme vytvořit takový obecný model kvality práce, který vychází ze dvou bloků, ze dvou ústředních dimenzí. My tomu říkáme work quality, a employment quality. A já si myslím, že tyto dvě eh, dimenze dobře reflektují všechny ty prvky, respektive faktory, které podmiňují kvalitu práce. A na základě této premisy eh, tak nemůžeme mít jeden specifický měřitelný ukazatel, ale my bychom využili tento model pro vyhodnocování modelů, které existují a, hm, na trhu. A eh, v té části work quality, kvalita práce, tak zde máme faktory jako autonomie pracovníka, fyzické mm, podmínky, nebo tedy fyzikální podmínky, potom zdraví, riziko úrazu, rychlost, tempo práce, eh, i ty různé, eh, to, to sociální prostředí, eh, to jsou všechno faktory, které by bylo možné transformovat do objektivních ukazatelů, které by reflektovaly tyto prvky a toto vychází ze zdrojů, které teď máme k dispozici. A pokud jde o employment quality, quality typ pracovně právního vztahu, eh, rozdělování práce, eh, eh, zdali tam jsou nějaké další sociální výhody a podobně. A potom, pokud jde o, parti, pokud jde o participaci, vzdělávání, takže to je něco, co existuje v obou těch segmentech, tedy jak v tom segmentu work quality, tak i employment quality. A takže mm, zde ve zprávě udáváme i různé příklady na základě tohoto modelu, který by posloužil k tomu, abychom mohli vyhodnotit celý soubor ukazatelů, které nyní existují na trhu. Ale nejprve, eh, abychom měli takový ukazatel, tak je třeba vyřešit celou řadu teoretických otázek, metodických eh, problémů, eh, Eh, které zde nebudu tady teď všechny prezentovat, eh, ale je třeba si odpovědět na otázky, co měříme, výsledky anebo procesy. Důležitá je participace na procesech. A teď, jak je to tedy s výsledky, s výstupy? A my máme statické ukazatele, jako jsou charakteristiky práce, eh, tedy hodinové práce nebo úkolové, potom máme agregované údaje Eh, nebo individuální údaje, hm, které vychází z údajů, které přímo dostaneme od těch osob. A to nám umožní zjistit, zda ty pozitivní prvky nebo negativní prvky těch charakteristik eh, pracovních míst, zda se akumulují, anebo zda v podstatě, eh, zda se akumulují, zda tedy se to týká pouze určitého omezeného počtu pracovníků či více hm, hm, počtu pracovníků a jak to je potom v různých zemích. My můžeme využít ukazatel jeden anebo celou e, baterii e, ukazatelů 16, 17, které se potom budou analyzovat jeden po druhém, anebo použít agregovaný ukazatel a jak potom využít agregovaný ukazatel, jak je agregovat, jak je dávat dohromady, protože mají všechny ty proměny stejnou váhu v tom ukazateli. To jsou všechno otázky, které musíme vyřešit, e, když budeme vytvářet vytvářet ukazatel. A mm, e, protože samozřejmě kvalita práce to má celou řadu stránek a dimenzí a mm, mm, mm, my, ať, eh, ale máme jakýkoliv ukazatel, eh, tak ať je to třeba ukazatel jako HDP či jiné, tak každý ukazatel nejprve musí eh, být, může být vytvořen, až když si zodpovíme na všechny tyto otázky. My máme různé specifické ukazatele, které existují, Eh, v různých eh, zdrojích, se kterými pracují různé instituce, akademické kruhy, některé další ukazatele zase se používají třeba více v některých zemích, některé spíše ve výzkumu, potom máme ukazatele, eh, které prosazuje Evropská unie, jak dobře víte. Takže to vidíte, no, to je taková směsice ukazatelů, které se různě analyzují a Eh, teď eh, eh, a jde o to mít společný základ těch údajů, dat, které se budou používat a e, jaká, jaké databáze ale máme k dispozici vůbec proto, abychom mohli e, konstruovat e, tyto ukazatele a tak, aby ty ukazatele byly, měly vypovídající hodnotu. A jak tedy analyzovat tyto ukazatele? My jsme analyzovali v naší zprávě jeden po druhém, já to o tom teď nebudu hovořit, ale závěr, obecný závěr. My máme ukazatele, které stojí za to, ale nejsou úplně uspokojivé. Ehm, zde je třeba ještě více na nich pracovat, je třeba, abychom měli větší konsensus na těchto ukazatelích, abychom tyto ukazatele eh, mohli potom používat klidně a s jistotou, když budeme vyhodnocovat toto politicky citlivé téma, tedy kvalita práce a některé specifické závěry. Jeden z problémů je, že Eh, zde do stejného pytle dáváme různé proměny, jako kvalita práce tedy a eh, množství práce často. Mm, mm, to znamená hodně práce, malé práce, málo práce a eh, často e, to jsou tedy věci, které ne, přímo nepodmiňují kvalitu práce, jako je třeba produktivita nebo globální úroveň vzdělanosti. To je také důležité samozřejmě vědět, jaká je globální úroveň vzdělanosti, protože e, to má pozitivní dopad na e, ekonomiku a na blahobyt dané osoby, ale to přímo není propojeno s kvalitou práce. Podívejte se, je třeba se podívat přímo na kvalitu práce, ale samozřejmě v tom se reflektuje celá řada věcí. Formální vzdělanost, neformální vzdělanost, specifická kvalifikace a tak dále. Intenzita práce to často chybí v ukazatelích, jenom ve dvou případech, eh, v ukazatelích, které používají statistik, eh, stat, eh, evropské statistiky, které měří kvalitu práce, to je Dublinská nadace. A to je ale velice důležitá proměna a, která, a tato proměna často chybí v ukazatelích. Nejvě, většina případů pracuje se Eh, systémy ukazatelů a eh, mm, tedy se souborem ukazatelů, tak aby nemuseli agregovat to v jeden ukazatel, protože tam je potom poměr, eh, tam je problém s tou poměrnou váhou jednotlivých ukazatelů. Když máme takový seznam 15 ukazatelů, takže my často dáváme, my jako ti, kteří čteme potom nebo analyzujeme toto, tak dáváme větší váhu jednomu či onomu ukazateli, tudíž dáváme jim poměrnou váhu. A e, tudíž to je potom otázka. Proto většina těch úřadů se snaží vyhnout se tomuto problému vážených e, průměrů nebo různých vah, které by se dávaly a pracují s agregovanými ukazateli, ale samozřejmě e, takový agregovaný údaj má různé dimenze a každý, každý potom vlastně do, toho, do té agregace těch údajů dá to, co se mu hodí lépe. V některých případech eh, do těch eh, údajů se eh, dávají ukazatele jako spokojenost s prací, ale podle nás to není často koherentní, systematické, protože v zásadě ta kvalita práce to závisí na charakteristice dané práce, dané pracovní, daného pracovního místa a nemá to potom eh, smysl, protože eh, ten, my tam my za ten ukazatel považujeme něco, co by mělo být vlastně tím výstupem, tedy spokojenost s prací. A hlavní eh, část tedy ukazatelů vychází z agregovaných informací, což je pohodlnější, je to efektivnější z pohledu statistických úřadů, přístupu ke statistikám. Je to jednodušší než tedy individuální statistiky, ale to nám neumožní zjistit, zdali došlo k k agregování pozitivních věc, ne, věcí nebo negativních věcí na stejném pracovišti, anebo zdali je to tam vyvážené, zdali na jednom pracovišti jsou vyvážené ty dobré aspekty, ty špatné aspekty a e, tam potom nedostaneme z těch agregovaných údajů užitečné informace, protože my chceme individuální e, informace, abychom mohli i vyhodnocovat kvalitu e, daného pracovního místa. A e, e, takže se všemi těmi rozdíly, když analyzujeme výsledky, které získáváme z, od různých ukazatelů, které vychází ale z různých perspektiv, tak ty výsledky často jsou ale koherentní, e, přiměřeně koherentní. Co to znamená? My měříme různými způsoby něco, co koncepčně lze nazvat kvalita práce a e, víceméně se to odráží e, nebo vychází to z těch různých ukazatelů. Eh, my jsme, my jako autoři, autoři studie jsme přesvědčeni, že má smysl věnovat úsilí tomu, abychom měli jeden ukazatel kvality práce, který je dobrý k tomu, abychom měřili chování na trhu práce, chování trhu, trhu práce, eh, kromě tedy těch ukazatelů, jako je vytváření nových pracovních míst, a to především teď v té situaci, kterou zažíváme v Evropské unii, protože my zde máme eh, velký počet lidí, kteří mají práci a proto je dobré vyhodnocovat tyto sociální systémy a naše eh, zaměstnanecké politiky i z tohoto pohledu, o jakou práci jde, jaký je ten typ práce a je to důležité pro naše, eh, pro naše politiky zaměstnanosti, protože je třeba, abychom v nich správně potom reflektovali ty globalizační změny, technologické změny. Myslíme si, že ty ukazatele, které teď existují, to nejsou ukazatele, eh, které jsou na té úrovni, kterou bychom potřebovali vzhledem ke komplexnosti toho jevu, vzhledem k tomu, že ten jev má tolik dimenzí. Ale já myslím, že je možné to vybudovat a zde bych chtěl eh, to přirovnat eh, k jednomu ukazateli, jako je ukazatel spotřeby nebo HDP nebo jako ukazatel zaměstnanosti. Z Labour Force Survey vychází, že všichni akceptují, jaká jsou tato data. A když generujeme tyto údaje o zaměstnanosti, tak eh, máme jasno, kdo, eh, eh, jsou jasné definice, kdo je zaměstnaný, kdo není zaměstnaný, je nám jasná definice, jak se měří HDP, ale víme, že je to dlouhodobý proces, který máme za sebou, různých kompromisů, různých debat, diskuzí, které vedly k ukazatelům, které již nikdo nespochybňuje které se třeba upravují, upravuje se třeba ten ukazatel měření HDP, ale nikdo to nespochybňuje a to tež lze učinit s tímto ukazatelem kvality práce. Eh, a je, eh, ale zatím tomuto ukazateli nikdo nevěnoval stejné úsilí, jako se věnovalo těm jiným ukazatelům. A eh, zde je třeba tedy Často eh, eh, máme tu politiku, že tedy všechno projde, všechno může posloužit a eh, mm, proto si myslíme, že nám poslouží jiné ukazatele z trhu práce, kvality života a že není třeba tedy mít tento ukazatel kvality práce. A pokud budete mít nějaké dotazy, tak na ně vás odpovím. Uh, Děkuji vám mnohokrát, to byla nesmírně užitečná prezentace. Já vám mám otázku, než dám prostor ostatním. U všech těchto indikátorů eh, bych si přála, aby to bylo dále rozvedeno. Eh, a jak předpokládáte, že je možné to potom eh, aplikovat v praxi? Co se stane, jakmile ty indikátory budeme mít rozpracované? Myslíte si, že je možné je potom zavést do legislativy na evropské úrovni, nebo si myslíte, že se to bude zavádět formou osvědčených postupů v členských zemích, až budeme mít k dispozici ty, respektive když dostaneme k dispozici nějaké indikátory, um, tak často vlastně nepracujeme s těmi dostupnými statistickými údaji a mne by zajímalo, jak si myslíte, nebo jak vidíte využitelnost těchto indikátorů v praxi. Vy také ve své zprávě zmiňujete, ale nezměnil se to příliš ve své ústní prezentaci, um, a je to téma stresu a toho, jak se promítá do toho, jak lidé vyhodnocují kvalitu Eh, kvalitu svého pracovního místa. Eh, my samozřejmě jako poslanci jsme vystaveni vysokým hladinám stresu, platí to pro většinu lidí v Evropském parlamentu. Čili eh, pracujete také s tímto faktorem, jakožto indikátorem pro vyhodnocování kvality zaměstnání, protože přemýšlíme například do budoucna o nějaké směrnici, která by upravovala zátěž, stres na pracovišti. Myslíte si, že by tedy na evropské úrovni jsme se tomu měli věnovat, že to mělo vědět nějakým konkrétním směrem, anebo že bychom spíše eh, měli vést eh, členské země k tomu, aby se zabývali a vyměňovali si osvědčené postupy. Já dám ještě slovo dalším poslancům, paní Baura a pan, Maura pardon, a pan Terkas. Děkuji, paní předsedkyně. Paní Morin, eh, já jsem si velice pozorně vyslechla vystoupení autora zprávy a také vás, paní předsedkyně. Já souhlasím s řadou věcí, které jste uvedla. Samozřejmě, pokud se pustíme do něčeho takového, eh, do práce na těch indikátorech, eh, je třeba vědět, jaká bude jejich užitečnost a využití. Přitom je patrné, že využití bude skutečně záviset na vědecké kvalitě toho, jak budou indikátory postaveny abychom se o ně poté mohli opírat eh, jakožto pilotní prvky, pro podkladové prvky, pro politická rozhodnutí, která se týkají eh, zaměstnání a pracovníků, je třeba, aby ta metoda spočívala opravdu v vědeckých pilířích. U tohoto tématu vidíme, že ty indikátory spojují eh, subjektivní prvky a objektivní prvky. Domnívám se, že je třeba tedy si uvědomit tuto subjektivitu a objektivitu. Tím nechci říct, že bychom měli vynechat subjektivní prvky, protože eh, tady jde o toho, jak lidé vnímají eh, své zaměstnání. Ale abychom mohli podle toho potom eh, utvářet politická rozhodnutí, potřebujeme postup, který bude zcela Eh, logický a logicky sebou propojovat obě oblasti, subjektivní a objektivní. Vnímání, a vy jste se o tom zmiňoval, vnímání eh, věci, které mohou být objektivní, eh, to vnímání může být různé. Mám tady na mysli například flexibilitu. A určitě, že nám to leží více na srdci než mužům u některých pracovních míst, v některých skupinách. Naopak čekáme organizaci práce eh, velmi pravidelnou, zatímco jiní pracovníci očekávají něco odlišného. Takže vidíme, že je to velice složité téma, velice komplexní téma a abychom mohli objektivně a politicky s tím nějak pracovat, potřebujeme velice jemné rozlišení. Čili je třeba to dále prohloubit prohloubit tu vědeckou metodiku, protože potřebujeme něco, o co bychom se mohli opírat. Další věc, o které bych ráda pohovořila, je ta, že také potřebujeme měřit eh, s velice velkým rozlišením dopady nových informačních technologií a komunikačních technologií na práci, na kvalitu práce, zda to skutečně něco mění ve způsobu, jakým eh, pracovníci vnímají své podmínky na pracovišti, své pod, pracovní podmínky. Eh, dále mění to něco pro zaměstnavatele, protože eh, si myslím, že je třeba na to pohlížet také z toho úhlu pohledu zaměstnavatele. A studie jako je tato, ano, je to zajímavé, ale je potřeba skutečně, abychom vycházeli z vědecké metodiky, což nám eh, umožní vyhnout se nějakým šedým zónám. V Lisabonské strategii ehm, počítáme se zvyšováním kvality eh, práce a tato studie a podobné studie by nám mohly pomoci na této cestě, ale stále nám ještě chybí celá řada prvků, než budeme moci z toho vycházet v nějakých politických rozhodnutích. Děkuji. Děkuji, pan Ferkas. <clears throat> Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane profesore eh, Rafaeli Muñosi de Bustillo. Aha, takže hm, já jsem hm, eh, tedy velice rád, že se s vámi setkávám. Doufám, že to není naposledy, protože po té krátké prezentaci moje první úvaha je, že my jsme na začátku dlouhé cesty, která nás čeká. A chtěl bych se vás zeptat tedy, vy jste na konci řekl, že vaše studie eh, eh, v podstatě vychází z tako, eh, by, eh, že vyžaduje tedy vlastně takový konsensus vědecký a politický. A já se ptám, zdali na úrovni akademické půdy, zdali dochází ke zbližování, k té aproximaci mezi vámi, mezi různými vědeckými eh, pracovišti, univerzitami, zdali se tam vytváří ta dohoda. Bylo by to pro nás, pro politiky, užitečné, abychom měli již tedy připravený Mm, terén, kde by se nám nastěňovaly takové cesty, eh, kudy se ubírat v našich politických rozhodnutích. To by bylo užitečné mít eh, takový fundovaný názor, co nejširší názor eh, všech těch, kteří se tím zabývají. Vy mm, víte, jak řekla i Elizabeth, my bychom chtěli, aby druhá část Lisabonského procesu se zabývala otázkami kvality, eh, protože eh, my jsme tady měli pana komisaře Almunio a mm, viděli jsme, že pouze kvantitativní eh, hodnocení práce, pokud tam nebude ještě i Eh, doprovázeno tedy tou druhou stránkou, tak to eh, by znamenalo nekvalitní práci, která by byla velice jaksi eh, prekérní a kde my, a to, to k tomu došlo u nás ve Španělsku, protože my jsme vlastně přišli, to jsme včera vysvětlovali, o spoustu pracovních míst ve Španělsku za dva roky. Takže Ehm, proto by bylo užitečné, pane profesore, abyste nám řekl, jak vy a i jak my bychom mohli hm, Eh, přispět eh, eh, k tomu, co dělá Evropská unie v sociologických výzkumech, v komunitárních programech. Zdali je zde nějaká linie, abychom věděli, na co věnovat prostředky, protože u vás již na univerzitách a na vědeckých pracovištích existuje snad nějaký konsensus, jak postupovat před. Ještě mám další akademickou spíš otázku. Je zřejmé, že my hájíme takzvanou decent work, tedy eh, o tom se hovoří na mezinárodní úrovni. Vy jste hovořil o jiných ukazatelích jako HDP, ale to jsou univerzální ukazatele. A vy byste nám měl, eh, my bychom měli eh, více spolupracovat s ILO například, a, nebo eh, měli bychom tu otázku spíše koncentrovat na Evropu a snažit se to interpretovat po našem evropsky. Nebo ne, bylo by to nějak špatné, kdybychom my v Evropě se snažili říci, ano, toto je kvalita práce u nás v Evropě, na evropské úrovni, anebo bychom to měli propojit se tím, co dělá ILO, ILO, Mezinárodní organizace práce, či OSN, hm, tak abychom mohli spolu s nimi pracovat na eh, těchto ukazatelích kvality práce. Děkuji, pane Cerkasy. Než vám dám příležitost odpovědět, tak ještě dám slovo kolegyně místo předsedkyni. Děkuji, Liz. Moje otázka se udává podobným směrem jako pana kolegy Sarkase. Mám malý problém s tím, že velice těžko rozpoznávám, jak je eh, Mezinárodní organizace práce ILO a její výsledky ve vaší studii zohledněny, jak tady to je zohledněno. A druhá otázka, jaká z navrhovaných opatření navrhujete vy jako součást poslita post-Lisabonské strategie, jako například část politiky zaměstnanosti? A která z těch opatření byste rád určil jako určitá doporučení pro členská státa? Čili e, něco, co bychom my zapojili do těch vodítek pro politiku zaměstnanosti. Jsou, teda opat, jsou tedy opatření, u kterých byste doporučil navodění zahájení legislativního procesu na úrovni Evropské unie. Na základě vaší analýzy, teda, kter, tedy která opatření by bylo třeba prohloubit a zapojit do toho legislativního procesu. Děkuji. Ano, děkuji. Takže poprosím vás o odpověď na první čtyři dotazy a potom budou následovat čtyři další. Prosím. Mm, muchas gracias. Eh, děkuji všechny ty otázky jsou velice zajímavé a e, některé e, v podstatě jsou podobné, takže na ně zodpovím najednou. První e, věc, proč mít ukazatel kvality práce? Pro mě jako sociologa je to jasné, ale pro ty představitele evropské politiky říkám toto. Já bych použil slova, které řekl Lord Kelvin, když řekl, že to, co se nedá změřit, nebo eh, to, co se nemůže změřit, neexistuje. A co se stalo s kvalitou práce? To je vlastně koncepce, která tady je, je v Lisabonské strategii, již máme od roku 2005 a eh, všichni mm, mají zájem o kvalitu práce, ale co to je more and better jobs? Eh, můžeme měřit to, co je more, to, co je více, to můžeme změřit, na to máme tedy jasné eh, objektivní údaje, ale to druhé, to je pouze otázka našeho hodnocení. I pan Serkas to před chvíli řekl. Ve Španělsku vytváříme teď spíše nekvalitní pracovní pra- eh, místa. Ale ano, vytváří se nekvalitní pracovní místa, já nevím, na to neodpovím možná jenom intuitivně, ano, a třeba protože budu vycházet z produktivity, z typu pracovně právních vztahů, ale nemám žádný ukazatel, abych to mohl kvantifikovat. To znamená, eh, nemohu eh, eh, zde ohodnotit kvalitu práce a říci, že ano, je to kvalita nízké, je to tedy práce, práce nekvalitní, která se vytváří a nebo ne, takže to nemohu říct. Proč? Protože nemám ukazatel, který by mi to řekl. Takový konsensuální indikátor, který by vycházel z vědeckých poznatků, e, z sociální vědy, Bohužel <laughs> to není jako s měřením teploty, jak řekl Kelvin, to se tak měřit nedá. Ale my se snažíme pracovat s těmi různými tedy proměnlivými, které existují a e, to znamená měříme, jak se, e, jak se mění třeba teď situace třeba ve Španělsku či v Evropě kvůli krizi. Jak krize má vliv na e, kvalitu práce. Znamená to vyšší stres pro pracovníky? Je to důsledek situace na trhu? To nevíme. To nevíme, protože nemáme ukazatele. Myslím si, že pokud máme za to, že kvalita práce je proměnou, je to prvek, který si zaslouží náš zájem z pohledu tedy politického, eh, tak a pokud ano, leží nám to na srdci, tak měl by to být pouze jeden z prvků, který eh, bude zakomponován do našich politických dokumentů? No tak pokud ano, tak na to musíme mít ukazatel, který to změří, který to řekne. Proto je užitečný tento ukazatel. Ale i ten ukazatel by nám měl posloužit eh, k tomu, abychom řekli, ano, e, na konkrétním pracovním místě máme tyto pozitivní prvky, tyto negativní prvky. Často se hovoří pouze o kompenzaci. E, paní předsedkyně hovořila o stresu v Evropském parlamentu, což je významný prvek který by měl, eh, ano, figurovat v ukazateli. A my máme kapitolu, která eh, se tomu věnuje. věnuje. Dáváme tam eh, různé příklady. Já jsem vám ukazoval ty grafy a ty modely. Zde máme některé konkrétní ukazatele, které se týkají stresu a to mm, již i o tom hovoří ta Evropská nadace. Takže tento stresový prvek, to je jeden z negativních prvků a jsou tam další negativní prvky, ale potom tam jsou pozitivní prvky, které třeba, eh, eh, když se to dá všechno dohromady, to pozitivní, negativní, tak z toho vyplyne, že ta práce v Evropském parlamentu je docela kvalitní. A, takže nemůžeme pracovat pouze s jedním prvkem. Jakmile, nebo jakmile tedy budeme mít ukazatel, tak jaký bude mít politický vliv? zde já jsem vystupuji jako tedy člověk z univerzity, takže já nemám na sobě eh, tady eh, to, eh, nejsem tedy poslancem třeba. Někdy mě někdo navrhne, ale já si myslím, že bez informací nelze rozhodovat. A s informacemi ta rozhodnutí, která se přijímají, eh, tak eh, to nestačí. Potom jde o to, zda se intervenuje podle nich nebo ne. A eh, na jaké úrovni? Na úrovni best practices, anebo se přijmou přímo normy, na to předpisy, zákony, anebo ne. A, takže ale bez informací každé rozhodnutí asi nebude mít mm, v sobě ten prvek znalosti reality a e, to je třeba, aby vždycky z toho vycházelo se. A v souvislosti s poslední otázkou, zdali bychom měli mít nějaké minimální normy. Já mohu říct svůj názor osobně, já si myslím, že ano, možná, že ano ale mm, asi by to moc k ničemu nesloužilo, protože eh, co eh, mm, je důležité, je názor evropského občana a jako vědec. Já si myslím, abychom věděli, abychom řekli, zda je třeba mít minimální normy, tak nejprve musíme poznat tu různorodost a kvalitu práce v Evropské unii. A pokud ta diverzita, různorodost a kvalita práce v EU eh, tedy eh, nebude nějak skandalizovat tady Evropský parlament, tak hm, potom asi bude lepší, to výmo z debaty. Ale hm, ale, ale eh, víme, že Eh, ta sociální eh, politika, která eh, se přijímá, tak nejde tedy v této linii, protože často se přijímá různá politika různých minimálních pravidel a pak se nerealizují. Mm, mm, kdybychom mm, třeba zde měli hlasovat o tom, kdo si myslí, že se práce v Evropě zhoršila kvůli globalizaci a kvůli otevření trhu a finančních trhů v posledních 20 letech. Kdo si to myslí, že se to zhoršilo a kdo si myslí, že ne? Já myslím, že hm, asi tady nebude jednomyslnost a e, nebo ano, ale pokud to tak bude, i ta jednomyslnost, tak to bude pouze vycházet z určitých představ. A e, hm, a bude to vycházet z naší intuice, ne z údajů, z objektivních tvrdých údajů. A, ale my třeba máme dublinskou eh, nadaci, která má eh, takový projekt, eh, která a podle toho projektu vyplývá z toho, že v některých zemích ano, se to zhoršilo, v jiných ne, a že zde dochází k určité polarizaci. A proto je třeba pracovat na tomto. Já, pan Serka se mě ptal, zda existuje v literatuře konsensus. A od Marxe a od, od všech ostatních, kteří se zabývali kvalitou práce a sociologií práce, takže ano, tam došlo k velk- ke konsensu, ale eh, v eko- ve vědě ekonomické je to otázka, eh, která je založena na kompenzaci na eh, platech, ale hm, zdá se, že tedy hm, Eh, i Alan Smith přes 200 lety hovořil právě o, eh, pouze o těch platech, o té kompenzaci, ale teď to vždycky neplatí. Ale je pravda, že zatím eh, se nepokročilo vpřed v těchto poznacích a my ve třetí kapitole zprávy studie o tom hovoříme. Hovoříme o Eh, tom, že kvalita práce má celou řadu aspektů, stránek a je eh, třeba eh, to nějak reflektovat. A my jsme se o to snažili právě v tom grafu, který jsem prezentoval. A to, co jsme tam ale dali, to jsou prvky, kde existuje konsensus, který vyplývá tedy ze sociologie, z literatury. Tam existují určité konsensuální prvky, ano. A já jsem mm, ale o tomto tématu hovořil s profesorem Francisem Glinem například a všichni říkají to tež. To znamená, ano, je zde souhlas, souhlasíme se stejnou perspektivou, je zde určitý konsensus, konsensus. ale e, zdali ten, zdali bychom měli se připojit k práci ILO, hm, ano, já myslím, že ano, e, protože Eh, ten náš cíl mít eh, tedy důstojnou práci, decent work, to je něco, o čem jsme přesvědčeni všichni zde v Evropě a všichni, eh, vyplývá to ze všech zdrojů. A asi pravděpodobně mm, možná bychom mohli mít specifický ukazatel pro Evropskou unii, Eh, protože dobrá či špatná práce to není něco, eh, co je jen tak na okraji rozvoje dané země. A jeden z důvodů, který zdůrazňujeme ve zprávě, ale nemluvil jsem o tom v prezentaci, je eh, že tak, jak se země rozvíjí, tak vždycky tam jsou větší požadavky na kvalitu práce, třeba flexibilitu práce, tedy na klouzavou pracovní dobu a podobně. To je nutné eh, eh, třeba v, v, v určitém typu společnosti, kde třeba hodně ženy pracují. To se teď změnilo třeba i v naší společnosti, takže proto tam ta flexibilita je důležitá. Před 30-40 lety ta flexibilita práce nebyla tak důležitá, protože naše matky nepracovaly, ale to se naše naštěstí změnilo. A takže zde máme nové prvky, se kterými musíme pracovat my v Evropě i ve Spojených státech. To musí udělat, udělat ale ale třeba eh, eh, v Mauretánii třeba to nebudou muset řešit, tam to není potřeba. A takže eh, my eh, eh, Máme zde i projekt rozvojového programu OSN, který pracuje na různých ukazatelích, jako třeba ukazatel chudoby, ale mají různá měřítka chudoby, tedy v těch nerozvinutých zemích a v těch rozvinutých zemích. Takže Ehm, ehm, i přidat se k té činnosti na těch ukazatelích toho, co je decent work. To je těžké, protože je to sice koncepce, je to myšlenka, ale ehm, ty formy mohou být odlišné Eh, takže za prvé je třeba mít ukazatel toho, co je decent work, důstojná práce a já nevím, zda ILO na tom pracuje teď, ale Evropská unie by měla jít dopředu. Možná bychom mohli mít eh, nějaký ukazatel, který by nebyl tak obsažný, neměl by, by, neměl by eh, tolik proměných, protože i méně rozvinuté země nemají tak rozvinuté statistiky, takže hm, pokud chceme být aplikovatelný ukazatel, tak by měl být méně ambiciozní vůči těmto e, jiným zemím. Ale my v Evropě máme dobré statistiky, takže je třeba s nimi pracovat a dospět k závěru, který e, za to bude stát a toto potom rozvíjet. Já myslím si, to musí být důležitá součást post-Lisabonské strategie. A tedy tato kvalita práce. Ano. E, Mm, takže to je ale krok, který je třeba učinit zde a ne v nějakých výzkumných institucích. Yes, thank you. Uh, thank you very much. Děkujeme mnohokrát. Mm, skutečně na to máme pouze do čtvrt na dvanáct, protože musíme projednat ještě další bod. A mám přihlášených ještě pět řečníků, tak um, asi si tady vezmeme otázky od nich všech a dáme vám příležitost odpovědět. Nejprve paní Plam. Děkuji. Ráda bych poděkovala panu Almoniovi za jeho prezentaci. Pokusím se hovořit stručně. Nechci opakovat to, co řekli kolegové, protože plně podporuji to, co řekli. Děkuji vám za to, co jste nám zde řekl. Myslím, že koncept, který jste nám dnes představil, tyto indikátory, které souvisí s kvalitou pracovního místa, kterou mohou měřit, to je velký pokrok a může to být nástroj, který budeme moci používat. Evropská unie si totiž klade za cíl zvyšovat zaměstnanost. A to obzvláště pro ženy. Toto téma je pro nás velkým problémem. A kromě vyšší účasti žen na zaměstnanosti máme také problém s kvalitou práce, kterou provádějí ženy. Obzvláště bych ráda poukázala na rozdíly v platech mezi ženami a muži na pracovním trhu. Ráda bych se vás zeptala na následující věc. Při této směsi indikátorů ke kvalitě pracovního místa a při politikách, na kterých musíme pracovat, abychom uzavřeli tuto propast mezi platy a aby se ženy více účastnily na trhu práce. Jaký vidíte vztah mezi těmito dvěma skupinami, těmito dvěma aspekty? Děkuji. Děkuji, paní Rasty. Rafli. Eh, promiňte, Rapty. Eh, děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji vám, pane profesore, za ty užitečné informace obsažené ve vaší prezentaci, ve vašich odpovědích. Dovolte mi určitě několik poznámek. Za prvé hovoříte o důstojné práci. Důstojná práce to je pojem, který bude nabývat nových dimenzí, různých nebo jiných dimenzí v zemích, kde neexistují velké záruky v pracovně právní oblasti. Myslím si, že to je velice široký pojem. Bylo by možné se nějak um, konkrétně zacílit na určité benchmarky, eh, které by jak si vědečtěji podložili ten pojem důstojné práce. Dále Můžeme se podívat na stránku 35, což je index spokojenosti na pracovišti. Je tam ještě další tabulka na straně 41. to se týká lidí, kteří by chtěli setrvávat eh, v placeném zaměstnání, i když peníze nepotřebují. Eh, když se dívám na ty dvě eh, stránky, tak mě nenapadá žádná země na jihu Evropy, která by do toho zapadala. Itálie nebo Řecko a přitom to jsou dvě z pěti zemí, které včera pan komisař Almunia zmínil jako ta jako tu červenou kategorii, pokud je o socioekonomické ukazatele a míru zaměstnanosti. Takže je zajímavé, že tyto dvě země by z toho měly vypadnout. Proč? Je to proto, že nemáte k dispozici údaje za tyto země, nebo eh, proč tyto informace chybí? Děkuji, paní Asaja. Paní Asaj. Děkuji, paní předsedající. Tento výzkum je opravdu velmi zajímavý a důležitý. Současně ale také vidím, že je to pro nás velká výzva, protože zde máme subjektivní a objektivní prvky. Ve Finsku jsme prováděli podobné studie a při nich se ukázalo, že v severských státech je například silné odborové hnutí to znamená vyšší kvalitu práce, že se tam člověk cítí dobře, že se lidé také silněji podílí na rozvoji toho pracovního místa a že mohou také hovořit do těch záležitostí v práci, mohou se zapojovat. Ve Finsku se pokoušíme udržet lidi co nejdéle na pracovním místě Lidé odcházejí do důchodu zase dříve, a to z nejrůznějších důvodů. Někdy se jim nepodaří pracovat dostatečně dlouho, třeba proto, že mají potíže na pracovišti nebo že jsou nespokojeni se svým pracovním místem. Proto bych se ráda zeptala, jakým způsobem například zapojujete práci představených, čili do jaké míry hraje práce představených na pracovišti roli. Velmi málo se stává, že lidé zůstanou desetiletí na jednom pracovním místě. Znamená to, že častěji měníme zaměstnání a nebo formy zaměstnání. Máme zde dobu na ča- práci na částečný úvazek a tak dále. Jak jste to do své studie zapojili? Nebo další téma, které mě napadá, je zapojení informačních technologií. Zde vzniká velmi těžké rozlišení mezi dobou práce a dobou odpočinku, protože díky e-mailu a počítači člověk vlastně pracuje ještě doma. To jsou přeci také aspekty, které musíme zohlednit. Uh, Děkuji. No, nyní paní Repner. Děkuji vám, paní předsedající. Děkuji za skvělou prezentaci pana Almunia Castilla. Myslím, že toto téma je pro nás zde ve výboru obzvláště důležité, protože zde obzvláště eh, vidíme druhou stranu mince té hospodářské krize. V Rakousku máme index pracovního klimatu a snažíme se na něm pracovat a upřesnit ty údaje v něm. Moje otázka je následující. Jsem si vědoma toho, že na národní úrovni už existují velmi dobré výsledky. Cílem našeho výboru je vypracování těch indexů a na této úrovni bychom tedy měli opravdu vypracovat něco na evropské úrovni. Například eh, dívám se na práci Štojbrovy komise k lepší regulaci a tam se může stát tématem to hodnocení práce, pracovního místa a tím tedy eh, představovat tu druhou stranu mince práce, kterou odvádíme my tady. Tím tedy otázka na paní Švetrovou. Myslíte si, že v současné době by bylo vhodné vyvinout něco rychle vyvinout rychle nějaké indikátory a nebo zapojit co nejvíce aspektů. Já si totiž myslím, že v současné době musíme zohlednit i ten faktor času. Je to velmi důležité. Děkuji a konečně Thomas Mann. Děkuji vám, paní předsedající. Mám jednu otázku, která se týká indikátorů. Hovořili jste o tom, že musíme dospět k určitému konsenzu všech indikátorů. Z čeho vycházíte? Tak jeden předpoklad by byl, že vytvořím konsenzus eh, sociálních partnerů, kolektivní smlouva a tak dále. Druhý přístup by byl, že máme ty malé zaměstnavatele, kde je přímý vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a velmi často se tito lidé dobře znají. Stabilizačním faktorem eh, by zde mohl být minimální plat, minimální příjem. Když vezmu nějaký konkrétní případ, třeba Opel, protože eh, se mě to týká osobně, letos se tam dalo určitě zjistit mnohem, mnohé o spokojenosti na pracovišti. Mnozí tam pracují s mnoha eh, novými technologiemi. Čili tito lidé říkali, bylo to skvělé, je to skvělé, že můžeme pracovat na tomto pracovišti, protože zde máme skvělé technické výdobytky. To je tedy velmi důležitý indikátor. Ale stres například vůbec není zohledněn, protože se velmi často hovoří o dimenzi budoucnosti. Ti stejní lidé dnes eh, říkají například o General Motors, že nechtějí Eh, nic předává do dalších, do cizích rukou. Říkají, že bojovali za to, aby mohli ponechat své pracovní místa, ale tito lidé vůbec necítí žádnou spokojenost na pracovišti, vůbec se nedostávají dopředu. To znamená, že ta budoucnost nebyla vlastně vůbec zohledněna. Myslím, že v těch indikátorech bychom měli zohlednit i toto. Měli bychom říct, že potřebujeme určitou kulturu, etiku zaměstnavatelů, aby se ti lidé drželi určitých pravidel. Musíme tedy hovořit i o té budoucnosti část manažerů, kteří uzavřou nějakou dohodu, za krátkou dobu zase zmizí. Ale zaměstnanci mají mnohem, delší ša- mnohem větší šanci zůstat v tom podniku dlouho. Ti musí dostat něco více než jen podání ruky. Nemůžeme to samozřejmě vynutit, ale musíme vyvinout prvky, jako je etika těch zaměstnavatelů a musíme to zodpovědně prosazovat. To je tedy v té oblasti, v oblasti se kterou máme co dočinění my jako politicky zodpovědní lidé. Myslím, že to, to odpovídá tomu, o čem jste hovořil v souvislosti s, tom, s tím konsenzem. Um, if you could take five minutes. Takže pokud byste dokázal v pěti minutách odpověd- odpovědět na všechny tyto otázky, když vím, že to bude obtížné, děkuji. Eh, naštěstí opět řada z těchto otázku, otázek se týká stejné věci. Uh, je důležité si to říci od samého začátku. Takový ukazatel kvality práce není ukazatel spokojenosti s tou prací. Eh, aspoň z pohledu týmu, který vypracoval studii. Kdybychom mohli měřit kvalitu práce prostřednictvím měření spokojenosti, no tak to bychom měli, protože na to existují ukazatele spokojenosti s prací. To jsou globální ukazatele pro celou Evropskou unii, i specifické jsou pro všechny země. Všechny země mají takové dotazníky na podmínky, na pracovišti a tak dále. To je jednoduché. S tím problém není. Problém je, že poté, co jsme prostudovali, jak se chovají tyto ukazatele, tak my jsme dospěli k závěru, že k ničemu nejsou. Že osoba může být velice spokojená, i když ta práce e, probíhá za špatných, objektivně špatných podmínek. Jsou to různé individuální mechanismy, kdy ta osoba e, se přizpůsobila, adaptovala se, až se to dostalo do toho paradoxu a země jako Mexiko například, eh, ty jsou číslo jedna ve spokojenosti s prací a určitě tam zrovna eh, ty eh, požadavky ILO se moc neplní a tam je ta spokojenost je vysoká. Takže nemůžeme směšovat toto, nesmíme směšovat ukazatele kvality práce se spokojeností. To jsou dvě odlišné věci. Na jedné straně je to subjektivní vnímání. Osoba může mít nádhernou, úžasnou práci, ale mm, e, přesto všechno, protože se nepřizpůsobila e, podmínkám třeba e, mm, a i když jsou naplněny všechny ty materiální podmínky, ale protože třeba má špatný vztah se šéfem, nebo třeba ta práce je daleko od bydliště, no tak je ta osoba nespokojená s prací ale to není problém kvality toho pracovního místa. To je problém, že se neadaptovala tomu, třeba pracuje eh, daleko od bydliště a podobně. Takže eh, to eh, nezávisí na té práci. Tu nemůžeme vidět negativně. Ta práce je dobrá třeba, ale nedošlo k, k tomu matchingu ne, mezi tou osobou a tou prací. My jsme, máme hodně studií o tomto. A právě proto, že existují ukazatele spokojenosti. Ano, pokud máme ukazatel, určitě hned zatím je nějaký statistik nebo ekonom, který se zabývá těmi údaji a zkoumá, na čem závisí. Ale nicméně u kvality práce tomu tak není, protože to je těžší. Eh, tam mm, to, eh, tam to není otázka spokojenosti a toho, zda ta osoba se adaptovala té práci nebo ne, to je něco jiného eh, mm, tady mm, e, e, e, i tady jde objektivní charakteristiky, i když někdy je třeba se na ně dívat subjekt, subjektivně, třeba, třeba stres nebo harassment na pracovišti a podobně. Na to se musíte zeptat těch lidí, to těžko jinak můžete měřit, ale jinak jsou to v podstatě otázky objektivní reality, která je nahlížena subjektivně. A zde uh, E, e, to jsou ale dvě odlišné věci, ty, mm, velice odlišné. A mm, e, třeba potom je to otázka, je třeba vyhodnotit mm, a la pregunta del, del último speaker No, a teď abych navázal na eh, eh, předřečníka. Můj otec eh, mm, vždycky říká, že to nejlepší je nepřítel dobrého. To znamená, my eh, eh, bychom eh, je lepší nemít žádný ukazatel, než mít ukazatel, který by byl k ničemu, protože potom bychom museli vždycky specificky vysvětlovat všechny prvky konkrétní práce, konkrétního pracovního místa, konkrétního regionu, konkrétní země. Je třeba, aby abychom od ukazatelů očekávali to, co lze, ne více třeba ukazatel HDP. To je ukazatel, který se dá použít na eh, měření blahobytu? Ne, to neměří blahobyt, ne, to měří produkci služeb a zboží. A pokud eh, ty eh, chceš o toho ukazatele něco, na co nebyl konstruován, tak je lepší to nedělat. A zde potom je ta otázka participace, jsou náležitosti s podnikem. To je ukazatel, hm, který by měl eh, toto hodnotit. To je důležité. Participace nebo sounáležitost, to je důležité, eh, protože tady jde o ten pocit eh, důležitosti. A, ale jak měřit participaci, přímou participaci na malých podnicích, jak to kvantifikovat a protože tady v tom je velice, to je velice důležitá dimenze, dimenze eh, pro měření kvality práce. Takže to je jedna z proměných, ale je to těžko měřitelné, takže pokud je to špatné nebo těžko měřitelné, tak je lepší to nechat. A mm, samozřejmě eh, nemůžeme zahrnout tam něco, co se těžko měří, protože pak by to mohlo kontaminovat celý ten ukazatel. A musí nám být jasné, co měříme a co neměříme, nechtět od toho všechno a e, ne tedy se snažit o hodně proměných. Já myslím, že často to ani není e, téma těch proměnlivých. E, možná je lepší pracovat s méně proměnlivými a je to transparentnější. Důležitá je ta transparentnost, mít jasno, co se měří, jak se to měří a jaká je ta váha těch různých proměnlých. Na to existují metody, abychom mohli postihnout takové oblasti, jako třeba, že někdo pracuje v krátkých termínech, to znamená pod časovým tlakem. Máme tam třeba 4-5 proměných a na základě těchto proměných vytvořit agregovaný údaj a vlastně tak e, e, zredukujeme hodně ten počet těch proměných a i díky počítačům teď problém s tím není, s těmito modely, ale problém je, co tam dát. E, někdy máme eh, ukazatele, které mají 100 malých proměných a potom dáte tam všechny, eh, eh, anebo jenom polovinu. Já myslím, že ne všechny. Čas třeba vědecký čas v uvozovkách. To je čas, který tak neběží rychle. Rok není nic, ale jak jsem řekl, musí zde být konsensus musíme se dohodnout. Ty tam chceš dát to, no tak to tam dej, ale e, e, všechno musí vycházet z vědeckých poznatků, musí to být odůvodněné e, a musí to být ukazatel, který bude mít konsensus, podporu všech. A pokud jde o téma pohlaví, takový ukazatel, tak jak se navrhuje zde ve zprávě, ve studii, to by nám eh, eh, umožnilo eh, nezna, neměřit wage gap, to my známe již, ty rozdíly v odměňování mezi muži a ženami. Ne, nám jde o to, jaké jaké jsou ty podmínky práce žen, včetně všech těch prvků, flexibilita, povýšení možné, ty materiální podmínky a tak dále. Děkujeme mnohokrát. To byla vynikající prezentace a my budeme se zájmem čekat na další výsledky vaší práce. Ještě jednou děkujeme, že jste mezi nás přišel. A nyní další bod na, našeho na našem programu zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň, zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň. Předám slovo zpravodajce paní Plam. Děkuji vám, paní předsedající. Ráda bych předeslala následující. Doufám, že po přijetí stanoviska k této zprávě ve našem výboru opravdu zahájíme nějaké změny ke zlepšení. Co se tedy týče možnosti spojení pracovního rodinného života a vyšší účasti žen na trhu práce. Vítám návrh komise. Myslím si totiž, že to posílí práva těhotných žen. A žen v šesti nedělí. Myslím si ale, že tato směrnice musí být ještě vylepšena. A to jak změnami parlamentu, tak dalšími opatřeními sociálních partnerů. Myslím tím sociální partnery, kteří tím přispějí, přispějí k lepšímu propojení rodinného a pracovního života a ke zvýšení účasti žen na trhu práce. Evropská unie potřebuje vyšší účast žen na trhu práce. A to nejen, abychom zabránili stárnutí populace, ale abychom posílili globální konkurenceschopnost. Myslím, že změny návrhu komise musí jít tím směrem, abychom tuto směrnici využili jako nástroj proti dopadu krize, abychom tuto směrnici využili jako nástroj k posílení demografické situace v Evropské unii a myslím si, že tato směrnice přispěje i k tomu, že bude moci spojit rodinný a pracovní život a že ženy budou mít vyšší účast na trhu práce. Proto bych ráda zmínila významné body, jako je například rozšíření, prodloužení mateřské dovolené a zvýšení odměny, zvýšení mateřské do, dovolené tyto body vnímám jako investici a ne jako výdaj. Rozšíření mateřské dovolené prodloužení, myslím, že to je správné opatření. Pomůže nám podpořit ženy ve výchově dětí, ale současně eh, přitom, aby zůstaly v zaměstnání. Máme údaje, které dokládají, že ve státech, kde se ženy účastní pracovního trhu, trhu práce, je také vyšší, nejvyšší míra porodnosti. Myslím, že prodloužení mateřské dovolené o dva měsíce, to nám přinese velké výhody. Rodiče se totiž budou moci starat o své malé děti. Tato péče je velmi důležitá pro harmonický rozvoj dětí a také pro ty ženy. A tomto ohledu je obzvláště důležité doporučení Světové zdravotnické organizace. K tomu se přidává, že některé státy vyplácejí na mateřské dovolené 80 až 100 platu a v některých členských státech už je také mateřská dovolená 18 měsíců. Pardon, 18 týdnů. Během mateřské dovolené a v době, kdy žena kojí, přispějí tato opatření k tomu, že děti nebudou trpět tolik nemoci, to dokládá i VHO, ale dítě si během této doby vybuduje také pevný vztah k matce, matka k dítěti a dítě také ke zbytku rodiny. Myslím, že hospodářský efekt prodloužení materské dovolené o dva týdny je minimální požadavek ve srovnání s tím, jaké výhody nám to přinese jaké výhody nám přináší péče rodičů o děti. Víme moc dobře, když nebudeme investovat do dětí v době, kdy jsou malé, tak náklady, které vzniknou potom, budou možná velmi vysoké. Máme také výsledky srovnávací analýzy nákladů a výhod. V hospodářském sociálním ohledu a to výhod pro zaměstnance i zaměstnavatele. To vše analyzujeme. Nyní se nacházíme ve výboru pro zaměstnanost a sociální věci a je nutné říci následující prodloužení mateřské dovolené o dva týdny. Další odměny během mateřské dovolené a během doby kojení. I to vše může přispět k tomu, že ženy budou mít vyšší účast na trhu práce. A to zajisté přinese k tomu, aby bylo možné lépe spojit rodinný i pracovní život. Ještě k mateřské dovolené. Myslím, že je obzvláště důležité zajistit, aby bylo možné spojit rodinný a pracovní život. Rozhodující je, aby za tuto část péče o dítě převzali odpovědnost oba rodiče. Oba by současně měli mít možnost spojit výchovu dítěte s pracovním životem. Proto ještě jednou trvám na tom. V této směrnici musíme zohlednit i rodičovskou dovolenou. Proto bych ráda dosáhla shody s kolegy, kteří se s tím, kteří se problematikou zabývají. Jde tedy o tu rodičovskou dovolenou, ta by měla být zapojena, rodičovskou dovolenou, která se týká otce i matky, zapojena do té směrnice. Ráda bych se poprosila kolegy, které jsem v tomto ohledu oslovila. Prosím, při zpracování tohoto tématu zohledněte následující náklady na rodičovskou, případně mateřskou dovolenou a s tím související náklady, to musíme vidět jako investici. Moc vás prosím, prosím, je to investice a ne výdaje. Děkuji vám a jsem napjata na vaši reakci. Děkujeme. Nyní paní Guny. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych samozřejmě ráda řekla, že jsme velice rádi, že jednáme o této směrnici. Samozřejmě jsme pro všechno, co by mohlo zlepšit situaci v oblasti zaměstnávání žen, eh, které jsou těhotné. Nebudu to dále rozvíjet, protože se chci vyjádřit k navrženým pozměňovacím návrhům. Ale co bych chtěla říci je, že bychom neměli žádat eh, podporu Eh, těhotných žen na pracovišti eh, takovým způsobem, aby to potom bránilo přijímání žen do práce nebo jejich setrvání v zaměstnání. Takže já si myslím, že bychom skutečně měli usilovat eh, samozřejmě o zlepšení jejich práce, ale nemělo by se to nakonec obrátit proti ženám a proti možnosti přístupu na trh práce pro ženy. Já bych byla ráda, kdyby se ten text eh, dotýkal především žen, protože řešit eh, rodičovskou dovolenou, to je také dobré, ale často potom nakonec se zlepší eh, práva, práva mužů a zapomene se na texty o rovnosti šancí pro muže a ženy, kde máme ještě opravdu hodně co dohánět takže jak byla nerada, kdyby výsledek byl takový, že nakonec získáme nová práva pro muže. Mělo by se to týkat především žen. Pokud jde o navržené pozměňovací návrhy, je tady pozměňovací návrh číslo 4, který se týká eh, kojení eh, předčasného a exkluzivního. Nevím, co to je předčasné kojení, exkluzivně to chápu, ale předčasné to mi není jasné, co to znamená. Dále pokud je okojení až do dvou let dítěte. Tady jsem poněkud skeptická, protože je také řada lékařů, kteří říkají, že kojení je důležité v prvních měsících života dítěte, zejména v těch prvních třech, ale formulovat to až do dvou let věku dítěte, to nevím, jestli je nutné zacházet tak daleko. Je třeba také dávat pozor na další věc, protože když říkáme, že kojení je vhodné a žádoucí, můžeme tím stigmatizovat ženy, které nemohou kojit. Těch je také mnoho. Je třeba zdůraznit především pohodlí pro ženu, jejich vztah s dítětem, spíše než zavádět kojení prakticky jako povinnost až do dvou let dítěte. Dále je zde poznací návrh, který se týká porodnosti v členských zemích, Tady bychom také měli dávat pozor. Tento poznací návrh by se mohl stát opět brzdou pro eh, najímání žen. Například bychom mohli víc z toho, eh, co se udělalo ve Francii nebo ze skandinávského modelu, kde máme dobré míry porodnosti eh, díky opatřením ve, směru, ve smyslu přizpůsobení. Takže já si myslím, že u těch přizpůsobovacích eh, opatření, ale bychom měli dávat pozor, aby nakonec výsledek nebyl ten, že ženy budou zůstávat doma. Dále je zde poznací návrh číslo 12, eh, který upřesňuje, že tato směrnice má za cíl zlepšit pracovní podmínky pro těhotné ženy a tak dále. Ehm, podle mého nemá cenu to vůbec tam přidávat, ehm, vůbec tak explicitně uvádět, že samozřejmě toto je cílem textu, jediným jeho cílem a není mi jasné, proč to tam chce někdo vkládat. Dále se hovoří o ženách, které zůstávají nebo se vrací na trh práce. Tady opět přesně nechápu, jaký by byl přínos tohoto textu. Ženy, které se trvávají nebo se vrací na trh práce. Takže kde by mi to mohl autor návrhu upřesnit. Dále o třináctky se říká eh, těhotné ženy, včetně eh, služek. Eh, ve francouzštině to je jaksi pejorativní slovo, takže už samotné to slovo, že se objevuje v tom textu, je dosti šokující. Eh, takže nevím, jaká je situace v jiných členských zemích, eh, jaké je postavení těchto osob, protože u nás ve Francii jsou to normální zaměstnankyně, které mají stejná práva jako kterýkoliv pracovník. A pokud hovoříme o osobeč, tak pak zde máme směrnici, která se nyní projednává v Radě takže opět dost dobře nechápu smysl tohoto pozněcího návrhu. Dále vyhodnocení rizik eh, zaměstnavatele, respektive pro zaměstnavatele i zaměstnankyně. Toto už pokrývá eh, směrnice 8939 o zdraví pracovníků, takže tady opět nejsem příliš pro tento poznací návrh. Dále zde 20 o rizicích pro reprodukci, což se týká jak mužů, tak žen. Tady bych se opět vrátila k tomu, že to je text zamýšlený pro ženy především. Je třeba je chránit. Není nutné eh, do toho zahrnovat i muže. Pokud jde o délku mateřské dovolené, já nejsem pro prodloužení na 20, měs, 20 týdnů. Tady souhlasím s návrhem komise minimálně 18, měs, 18 týdnů a potom ponecháme na členských zemích, aby rozhodli o konkrétním počtu týdnu. Poznací návrh číslo 27. Opět se to týká počtu měsíců či týdnů eh, před porodem a po porodu. Já si myslím, že tady ten text návrhu je v rozporu s jeho odvoděním. V Odůvodnění se hovoří o svobodě matky rozhodnout se, kolik týdnů se vybere před porodem a kolik po. A v poznacím návrhu e, se hovoří o konkrétním počtu týdnů před a po. Pokud mohu poskytnout svůj názor, já se domnívám, že tady, pokud, pokud bychom mohli ponechat tu volbu na matce, bylo by to to nejlepší, protože některé ženy se v těhotenství cítí velmi dobře a to až, řekněme, do týdne do, před porodem nebo až do samotného porodu mohou pohodě dále pracovat a mohou si ponechat ty týdny na dobu po porodu, kdy budou rádi se svým dítětem. Číslo 29. Prodloužit eh, mateřskou dovolenou o měsíc na každé dítě. Já si myslím, že to je otázka subsidiarity opět a bude na členských zemích, aby eh, o tom rozhodli. 31. Zohlednění deprese postpartum eh, uznané v době mateřské dovolené Tady jsem proti, protože je to patologie spojená s těhotenstvím a která se navíc léčí, takže nemá smysl eh, na toto téma něco do textu vepisovat. Dále je zde návrh, poznací návrh týkající se uplatňování směrnice o OSVČ. Tady si myslím, že je třeba vyčkat na tu konkrétní samostatnou směrnici, která bude řešit situaci OSVČ. Je to reálné téma, velice důležité téma. Je třeba se tím zabývat a neměli bychom, neměli bychom se do toho pouštět u, toho, u této směrnice, protože to bude řešeno odděleně. Dále 43. to vůbec nechápu. Týká se to združení a, a právnických osob, aby, se, aby mohli vstupovat do soudních administrativních řízení. Já přesně nechápu, o jaká združení se má jednat, protože ochrana je zajištěná všude. Um, ten právní text se samozřejmě bude vztahovat na všechny subjekty, nevím, proč je to třeba specifikovat. Totež u 47. tato směrnice eh, soulad směrnice s kolektivními smlouvami a, pracovně, a pracovními smlouvami um, opět um, není třeba do kolektivních smluv nebo pracovních smluv eh, něco nového vepisovat nebo odkazy na tu směrnici, pak to bude nečetelné. Já si myslím, že existuje právo na práci, existují kolektivní smlouvy, které případně vylepšují některé oblasti a také pracovní smlouvy, které mohou představovat eh, určité sociální výdobytky pro pracovníka. Tolik tedy ode mne na toto téma. Samozřejmě my také vypracujeme v příslušný čas své pozměňovací návrhy a konkrétně například, protože ne všechny členské země jsou na stejné úrovni, pokud jde o záruky eh, v oblasti penzijních práv. A domnívám se, že eh, osoba na mateřské dovolené, ta mateřská dovolená by se měla započítávat do odpracované doby. Tolik tady ode mne, děkuji. Uh, děkuji, paní Estrela. Děkuji vám, paní předsedající. Nejdříve bych se ráda představila, jsem zpravodajkou příslušného výboru, nepatřím tedy do tohoto výboru, jsem z výboru pro ženská práva. Myslím, že bychom měli připomenout, jak se tato směrnice přepracovávala. To, k tomu totiž došlo už v minulém funkčním období. Celý proces byl celkem chaotický a odsouvalo se hlasování na plenárce. Já jsem i nadále zpravodajkou a ráda bych zde jmenovala několik aspektů, které jsou pro mě důležité. Nejdříve bych ráda řekla, že tato směrnice je stará 16 let. Dlouhých 16 let a tím je zastaralá a aby vše pracovalo dobře, aby vše dobře fungovalo, tak ta nová přepracovaná směrnice vstoupí, e, pokud všechno dobře půjde, vstoupí ta nová přepracovaná směrnice v platnost na konci tohoto funkčního období. To znamená, že nepíšeme ta, tyto texty pro současnost, ale pro následující desetiletí. Musíme to zákonodárství přizpůsobit skutečnosti a odpovídat očekáváním občanům a také tomu, co potřebuje společnost všeobecně. Oblast působnosti této směrnice byl rozšířen. Jde zde o tři cíle. Za prvé o ochranu zdraví matky, za druhé o bezpečí na pracovišti, o bezpečnost a za třetí rovnost žen a mužů. To znamená, že se rozšířil právní základ. Byl využit článek 137, který se týká zdraví. A celé se to propilo s článkem 141, kde jde o rovnost žen a mužů. A tím se rozšiřuje působnost této směrnice. Jde zde rovněž o možnost otcovské dovolené, rodičovské dovolené. To by znamenalo, že by rodinný a pracovní život mohli sladit nejen ženy, ale i muži. To je samozřejmě novinka. Oba rodiče, matka i otec, jsou nyní vnímáni jako subjekty této směrnice. Dnes se často matka spojuje s pojmem žena, ale muž se často nespojuje s pojmem otec a to se nyní má změnit. Otec byl vždy vnímán jako ten, kdo vydělává rodině na živobytí. A nyní bychom měli změnit ten pohled, že na ženu už nebudeme nahlížet pouze tak, že rodí ženy, rodí děti, ale že také vydělává, že je čina na pracovišti této směrnici musí být zahrnuty všechny ženy, nezávisle na tom, jakou formu práce vykonávají, i když to třeba nejsou typické formy práce. Určité pochyby vyjádřila moje předřečnice. Šlo o ženy v domácnosti. Musím říci, že tady to je doporučení Mezinárodní organizace práce ILO zaměstnankyně v domácnosti nebo ženy v domácnosti jsou totiž vyloučeny z celého procesu. V současné době nemají na evropské úrovni žádnou podporu v mateřství. To neznamená, že v žádné členské zemi není tady ta žádná ochrana, ale my přece nenavrhujeme zákony pro Portugalsko, Španělsko, Francii a tak dále. My zde píšeme legislativu pro 27 členských států realita v těchto členských zemí se velmi silně odlišuje. Je to různé v každé zemi. Máme velké rozdíly. Mezi 14 a 52 týdny se pohybuje délka rodičovské dovolené a také dávky. V některých zemích jsou vyplácen, je vypláceno 100% platu, v některých zemích je to pouze symbolická částka. A já si myslím, že bychom měli zohlednit zásadu stoprocentních dávek. Matky totiž nesmí být poškozovány za to, že rodí děti. A právě naopak. To přece není konzistentní. My tady v Evropské unii pořád opakujeme, že je v našem zájmu zvýšit míru porodnosti. Proto musíme postupovat konsekventně a opatření musí tady to naše tvrzení podporovat je důležité dosáhnout shody. Konsenzus by měl být opravdu široký a měl by zahrnovat všech 27 států. Potřebujeme spojen, společného jmenovatele. V této směrnici je také ochrana směrnice a sice, že v případě, že je národní legislativa výhodnější pro osoby, kterých se týká, tak potom platí tato legislativa. To znamená, že v zemích, ve kterých je legislativa už dobrá, kvalitní, lepší, než kterou navrhujeme, potom bude platit tady ta národní legislativa. Na závěr bych ráda řekla následující a mrzí mě, že mluvím dlouho, jsem sice zástupkyní výboru, ale musím vyjádřit svůj názor. Jsem totiž zpravodajkou příslušného výboru. Tedy mateřská, rodičovská dovolená se musí propojit s otcovskou dovolenou. ženy musí být na pracovním trhu ochraňovány. Předsedkyně přerušuje řečnici a prosí, aby mluvila stručně. Děkuji, já budu stručná. Už se dostávám k závěru. Je proto velmi důležité, aby byla možnost propojit pracovní život a rodinný život. Proto je také důležité zapojit, za, zapracovat do této směrnice i otcovskou dovolenou. To nemá nic společného s rodičovskou dovolenou, protože to projednává jiná směrnice. Směrnice, na které zde právě pracujeme, O té právě hovoří sociální partneři a jistě zakrátko dosáhneme pokroku v této oblasti. Ještě jednou bych ráda poukázala na to, že nyní do té směrnice je na čas, abychom se pracovali otcovskou dovolenou. Já myslím, že vás budu muset všechny omezit na dvě minuty. Omlouvám se, ale máme zde osm řečníků a ještě eh, zpravodajka bude také muset mít re- čas reagovat. Eh, paní Herš. A... Děkuji vám, paní předsedající, děkuji také paní zpravodajce. Jako nový člen výboru jsem samozřejmě nemohla sledovat celou diskuzi, ale pochopila jsem, že je to téma, která je z části velmi kontroverzní. Před 18 týdny jsme se shodli na kompromisu, podle kterého by členské státy mohly překročit Pardon, hovořili jsme o těch 18 týdnech a členské státy by mohly překročit Týkalo by se to žen, které se chtějí například hned vrátit na pracoviště. Tato doba by jim umožňovala zůstat doma, aby si vybudovali vztah s dítětem, abychom těmto ženám zaručili jejich práva. Dále požadavek na překročení 20 týdnů, to by mohlo být obtížné právě v souvislosti s hospodářskou a sociální krizí. To by totiž vedlo k tomu, že by mladé ženy potom už nemusely být zaměstnány a nebo byly, by jim byl stížen návrat na pracoviště. Je pro nás tedy velmi důležité, abychom v této směrnici našli určitou vyrovnanost mezi zájmy těhotných žen a matek, ale na druhé straně také umožnili zaměstnavatelům nemuset se potýkat s dalšími překážkami. Dále je zde plánování zaměstnavatelů. Zde je návrh komise, který zamýšlí nepočítat ty eh, dny nemoci, tedy dny mateřské, protože když hovoříme o 18 týdnech, eh, mohlo by to být započítáno, aby zkrátka zaměstnavatel měl možnost plánovat do budoucna. Myslím, že je velmi dobrá flexibilita doby na ochranu matky. Myslím, že velmi dobré, že si ženy budou moci sami rozhodnout, kdy si tu dobu vyberou. Na závěr bych ráda řekla, důležitá jsou následná opatření v jednotlivých členských státech. Tato opatření musí být kompatibilní. Je to pro nás velmi důležité. Směrnice na ochranu matky je velmi důležitá, ale může to být vlastně takový vstup do spojení pracovního a rodinného života, ale velmi důležitý je krok potom k opatrování dítěte, hlídání dítěte, péči o dítě, které, který bude na členských státech samotných. Paní Bauer a poté, teď to nemohu přečíst, takže potom to řeknu. Köszönöm szépen, elnök asszony. Eh, sokat vitatott ez a téma. Eh, Děkuji vám, paní předsedající. Je to téma, o kterém diskutujeme velmi vášnivě, budu stručná. Myslím, že klíčovým slovem zde je ochrana. A v souvislosti s tou ochranou je velmi důležité to, co bylo již řečeno, a sice, že musíme najít rovnováhu mezi situací, kdy bude ochrana ještě opravdovou ochranou a nebude kontraproduktivní a nebude bránit obzvláště mladým ženám v další zaměstnanosti a zaměstnatelnosti. To je jedna poznámka. Moje druhá poznámka se vztahuje na rodičovskou dovolenou. A sice, zda by měla být tato rodičovská dovolená zapojena do této směrnice. Ano, samozřejmě existuje úmysl mm, nebo téma rovnosti žen a mužů. Ale myslím si, že v této směrnici musíme vycházet z toho, že je to směrnice o zdraví a bezpečnosti. A pokud muži nerodí děti, tak nemají nárok na tu stejnou ochranu jako matky. I když je to někdy chápáno tak, že by rovnost žen a mužů v této směrnici měla najít odraz, ale to je čistě biologická věc. Moje třetí poznámka se vztahuje na rodičovskou dovolenou, mateřskou dovolenou. To je ale předmětem jiné směrnice, ta rodičovská dovolená. Sociální partneři se shodli na tom, že tato směrnice o rodičovské dovolené, parental leave, bude projednávána radou. Parlament zde nezastává žádnou úlohu, nemá žádnou roli. Tuto dohodu vezměme na vědomí. K tématu otcovská dovolená. Ráda bych vás všechny poprosila o to, abyste otcovskou dovolenou do této směrnice nezapracovávali. To do toho nepatří. Komise už připravila směrnici o otcovské dovolené. Zde se jedná o směrnici o zdraví a bezpečnost na pracovišti a proto nemůže jít o otcovskou dovolenou. Je to směrnice o ochraně, která má být zaručena ženám, proto aby se mohly vrátit na trh práce a na své pracovní místo. Na závěr bych ráda řekla něco k pozměňovacímu návrhu 33. Deprese je lékařská diagnoza a pokud lékař diagnostikuje depresi, musí to být zohledněno. Pokud tomu tak není, nemůžeme na tom trvat v této směrnici. Děkuji, paní Turen, prosím vás, respektujte čas, eh, protože pokud možné, chtěla bych všechny řečníky vyčerpat. Pokusím se, děkuji paní předsedkyně za slovo. Budu hovořit dánsky to říkám tlumočníkům. Ano. Takže e, e, nehovořím e, zde tedy je vel, musím říci, že to je důležitá směrnice, je důležitá pro ženy v Evropě, pro jejich zdraví, pro jejich eh, činnost na trhu práce a pro tu jejich možnost vůbec se podílet na eh, placené práci. A je třeba ale umožnit i dětem eh, mít, umožnit ženám mít děti, aby mohli vést rodinný život. My hodně zde hovoříme pouze o nákladech demografického rozvoje, co nás to bude stát, ale mm, v první řadě musíme umožnit ženám mít děti tři specifické body. Za prvé délka mateřské dovolené. Je dobré, že mm, tady to právo se rozšiřuje, to je pozitivní krok. Ehm, zde máme těch 20 týdnů, 20 eh, týdnů, komise hovoří o 18, v Dánsku můžete mít celý rok mm mateřské dovolené, dovolené respektive očovské, otcovské dovolené, kdy eh, můžete kombinovat mateřskou a otcovskou dovolenou. A i, mm, jak řekla paní Estrela, ta zmínila tento bod, eh, bohužel se tady o tom nemluví, protože to je velice důležité z pohledu rovnosti příležitostí mezi muži a ženami. I muži mají právo v Dánsku jít na otcovskou dovolenou. A když se ale podíváte třeba na Island, tak tam je povinná tříměsíční otcovská dovolená, kdy jsou muži nuceni jít na otcovskou dovolenou. A 18 mm, týdnů pro ženy. Já bych ráda, kdybychom pokročili trochu dále a třeba ty poslední dva týdny by byly týdny, které by si vzali muži jako dovolenou a dostalo by se to až na těch 20 týdnů pak. Mm, a i je možné vyčerpat určitou část mateřské dovolené před porodem. Já myslím, že by bylo zde vhodné se zaměřit na období po porodu, a to i z důvodu zdraví. I tak už tento návrh je dost ambiciozní. Já doufám, že se nám podaří ještě tento návrh zlepšit, ale výsledek bude lepší. Děkuji, děkuji paní Deli, další a potom pan Thomas Mann. Já zcela souhlasím s tím, co právě řekla kolegyně Emily za zelené. Já pečlivě jsem mm, se podívala na to, co jste mm, připravila, ale nenacházím tam jednu část a to je eh, mm, zdraví a životní prostředí. Je důležité chránit budoucí matky, těhotné ženy, ale také i nenarozené děti to znamená, v dnešních pracovních podmínkách například zde v některých podnicích ve vnitřním vzduchu existují chemikálie, chemické e, látky, které mohou být škodlivé třeba pro štítnou žlázu. A třeba když v nějakém podniku se rekonstruuje a když tam potom nastoupí ta těhotná žena, tak vdechuje právě tyto látky. A e, tato část, tento segment zdraví a životní prostředí se zde vůbec neřeší. A také mám na mysli všechny ženy, které pracují třeba v těch eh, eh, čistírnách a které tam dýchají nebezpečné chemické látky. A jak tedy mm, mm, mm, upravit tuto problematiku? já myslím, že zde bychom měli aplikovat eh, princip obezřetnosti v podnicích právě pro tyto těhotné ženy. A právě my budeme mít pozměňovací návrhy, které budou um, hovořit o těchto chemických látkách, které jsou často karcerogenní, aby právě tyto látky byly omezeny. Já um, se ptám tedy, jak bychom toto mohli upravit zde. Děkuji. Uh, děkuji, děkuji, že jste respektovala dobu. Thomas Mann a potom paní Figueiredo. Děkuji vám. Já bych se rád bavil o dominanci. Tedy chci říct, že zde mluví hlavně ženy, ale máte samozřejmě pravdu. Uh, Muži ale hrají při výchově dětí malou skromňoučkou roli. Já jsem byl deset let členem ženského výboru, tam bylo 37 žen a 3 muži. Cítil jsem se skvěle, to musím říci. Myslím, paní zpravodajko, že v zásadách jste u mnoha věcí máte pravdu. Jde o investice a ne čistě o náklady. Náklady ale hrají svou roli. K tomu se ještě vrátím. Sladění rodinného a pracovního života, má stejnou důležitost jako to, že musíme vybudovat společnost, ve které bude mít více žen po narození dítěte vrátit se do zaměstnání a mít právo na určitou ochranu. A přesně o to tady jde. Myslím, že bychom neměli spojovat všechna témata. Otcovská dovolená, to je zcela jiné téma. To už dělá komise, to už říkala Edith Bau a neměli bychom to směšovat. Myslím, že je důležité, abychom v návrhu 27 poukázali na tom, na to, co je u nás v Německu zvykem. A sice mateřská dovolená 14 týdení. Je to 6 týdnů před narozením dítěte a 8 týdnů po. A vy nyní navrhujete 20 týdnů místo těch 14. Říkáte, že investice je důležitá než přesné náklady a vymezení nákladů. Ale musíme také dbát o to, a na to, že tady ta doba nesmí bránit ženě v tom, aby byla zaměstnána. Vypočítali jsme, že v Německu, kdyby nastalo prodloužení ze 14 na 20 týdnů, museli bychom počítat 600 miliony eur navíc. S tím tady musíme počítat při té směrnici, protože musíme zohlednit zájmy členských států. Myslím, že to je kritérium, které je důležité. Mám takový dojem, že v některých detailech se ještě e, zcela nezhodneme. Možná, že tady potřebujeme ještě o něco více času. Ale myslím, že stejně jako kdysi to výbor ženský výbor e, na to tlačí a chce tedy rychlou formulaci. A další věc je pro mě velmi důležitá. Když hovoříme o nástroji proti krize, krizi je velmi důležité zhodnout se na nějaké realizační fázi, která může být přijata. Když řekneme, zhodneme se na základních principech a subsidiarita znamená, že členské státy budou věc implementovat sami. Ale taková zásadní změna ze 14, které máme, na 20 týdnů, to je docela silné nad těmi 18 týdny, které navrhuje komise, tam ještě visí otazník. Možná, že bychom o tom neměli mluvit jen prostřednictvím pozměňovacích návrhů, ale také ve společné diskuzi. Děkuji. Děkuji, paní Figueredo. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi učinit dvě stručné poznámky, protože už o tom hovoříme dlouho. Ale mě, mě dvě, moje dvě věcné otázky se týkají tohoto. Domníváme se, že je dobré, aby se v Evropské unii rodilo více dětí? Pokud ano, pak by bylo třeba podpořit mateřství. Bylo by třeba podpořit i uh, otcovství tím, že a je třeba tedy eh, i garantovat rovná práva mezi muži a ženami. Eh, výchova dětí E, musí být e, společnou odpovědností otce i matky a e, musí to začít od samého začátku, tedy od porodu. A proto je třeba sem dát i otcovskou dovolenou. To má svůj smysl. To nám umožní obhajovat oboje téma, oboje témata, tedy rovnost a i Um, to, že dítě, o dítě budou pečovat oba rodiče od samého narození. A um, zde um, jsou určité návrhy, které možná by bylo možné ještě vylepšit a asi moje frakce předloží k tomu pozměňovací návrhy. Nejprve proč? Je nezbytné zaručit určit tou délku dovolené pro těhotné nebo pro e, ženy, které již porodili, ale e, e, tam je třeba ještě jiné záruky zakotvit, jako že není možné tu ženu propustit třeba po, po určitou dobu a potom, že bude dostávat stoprocentní dávky a pak tedy to bude skutečná rovnost zacházení mezi muži a ženami. A také třeba říci, že tato směrnice, a to je poslední už poznámka, paní předsedkyně, tato směrnice eh, již je z roku 85, tedy je více než 20 let stará. My pracujeme na právní úpravě do budoucna a mm, měli bychom proto být trochu ambiciozní a je třeba také bojovat eh, proti krizi tím, že budeme podporovat eh, eh, sociální pomoc. To je investice, to není náklad. A tato směrnice by nám v tom mohla i pomoci při boji s krizí. Děkuji, Elizabeth Moran. Děkuji, paní předsedkyně. Já nemám, co bych dodala k tomu, co velice výstižně mm, řekla Pascal Gruny, Edith Bauer a Thomas Mann. Já s nimi zcela souhlasím. Skutečně bych chtěla zdůraznit ale tři body. První je, mm, mm, tento návrh je dobře připraven proto, aby se zlepšila Eh, bezpečnost práce a zdraví eh, těhotných žen a žen kojících, tedy na pracovišti. Nesmíme směšovat cíle, které sledujeme a já zcela jsem proto, abychom zde ten problém eh, abychom v, tom, v tomto návrhu, v této směrnici řešili problém žen a nemíchali to s ničím, s ničím jiným. Protože tady se diskuze vyplývá, že se snažíme o všechno možné, o různé jiné cíle. Já nepopírám rodičovskou dovolenou, ale mm, pokud jde o výchovu dětí, tak asi k tomu bychom měli e, e, říci daleko více věcí, než to, co bychom mohli vměstnat do tohoto návrhu. A je třeba, aby tento návrh byl efektivní a my bychom měli tedy pokračovat v konzultacích se sociálními partnery v tomto. Za druhé jsem zcela proto, a vlastně již dlouho bojuji za sladění e, profesního a rodinného života. Ale zde není možné, abychom zapomněli na to, že těhotné ženy a kojící ženy, které se vrátí do práce, tak v tom podniku, na tom pracovišti musí eh, nalézt eh, eh, takové tedy struktury, takovou strukturu, která jim to umožní, tedy infrastrukturu, ano. Proto je třeba vytvářet tyto infrastruktury, aby mohli se vrátit do práce. A třetí věc to je délka mateřské dovolené. Samozřejmě zde, kdybychom trochu se zasnili, tak bychom si mohli představit, že eh, když prodloužíme mateřskou dovolenou, že snad eh, více a více mladých žen bude chtít rodit děti. Ale pozor na jednu věc. Prodloužení mateřské dovolené Eh, když se eh, provede neuváženě, tak eh, to bude kontraproduktivní, pokud jde o návrat ženy na pracoviště, protože profesní život se vyvíjí a nemůžete si představit, že když prodloužíte mařskou, mateřskou dovolenou příliš dlouho, tak že tím usnadníte návrat na pracoviště. Ne, to bude překážka. Proto je třeba mít strategie, jak pomáhat ženám, aby se mohly dobře vrátit na pracoviště a pozor na délku mateřské eh, dovolené. Především i podniky teď v této době čelí krizi. A konečně, než dáme slovo zpravodaj, paní Asaj. O. Děkuji, paní předsedkyně. Jako mnoho ostatních eh, chci říci, že máme zde také národní legislativu a do, dohody mezi sociálními partnery, které jdou nad rámec toho, co je zde navrhováno. Souhlasila bych s paní Bauerovou, že tato směrnice je směrnicí minimální. Mnoho zemí již zachází mnohem dále. Ráda bych upozornila na dva poznací návrhy, které zdá se jsou v rozporu s ústavou několika členských zemí. Je to číslo 41. které říká, že rodič nebo manžel či partner té osoby, která, které se dotýká ta mateřská dovolenou, se může eh, obrátit, může pustit do soudního nebo administrativního nějakého řízení ale ehm, tato osoba se nemůže vzdávat svých práv eh, ve prospěch někoho jiného. To ve Finsku není možné. Pokud ten člověk není ve vězení, tak není možné prostě mu odebrat právo na rozhodování. Čili tady jde o problém a rozpor s ústavním pořádkem celé řady členských zemí. A navrhuji, aby tento poznací návrh byl stažen kuinka suuri tuo äitiyslomalla olevan työntekijän... Je další pozměňovací návrh, který se týká rozsahu dávek, že by to mělo být 80 posledního měsíčního platu dané pracovnice. V celé řadě zemí ta, tu dávku platí nejenom zaměstnavatel, ale, eh, nebo se určuje ta dávka nejenom zaměstnavatelem, ale i eh, podle legislativy pro sociální zabezpečení, jde to tedy vzdaní například, nebo z veřejných prostředků a tady nemůžeme prostě opět zasahovat do eh, vnitrostátní legislativy, protože to jsou státní rozpočty, které nesou část těch dávek na mateřské dovolené. Takže 40 a 41 jsou problém. Není možné zasahovat do vnitrostátního ústavního či legislativního pořádku. Dobrá, takže dáme opět slovo zpravodajce. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji všem kolegům, kteří si vzali slovo v této diskusi. Zareagovat podle jednotlivých témat. Vše, co se týká ochrany mateřství a bezpečnosti, tak ze zdravotního hlediska, to jsou věci, které souvisejí s doporučením, nebo kde vycházíme z doporučení Světové organizace zdraví. Pokud jde o, pokud je o to, že by se směrnice měla vztahovat na všechny pracovnice bez ohledu na typ pracovní smlouvy, tak a že by to mělo se vztahovat i na ty pomocnice v domácnosti nebo služky v některých zněních, tak tady jde o koncensus, kterého jsme dosáhli ve výboru v předchozím funkčním období parlamentu. Dospěli jsme ke koncensu ohledně tohoto eh, pojmu, ohledně tohoto termínu a asi ten problém je s překladem do francouzštiny. Kromě toho jsme do textu zahrnuli všechny typy pracovních smluv. A to podle doporučení Mezinárodní organizace práce. Pokud je o vztah mezi těmi zlepšeními v tom textu směrnice, které požadujeme, a aktuální hospodářskou krizí, tak tady bych ráda zopakovala, že musíme všechna tato opatření považovat za investice, nikoli primárně za výdaje. A ráda bych apelovala na kolegy, aby se zamysleli nad tím, že všichni dobře víme, že je třeba hledat ta nejlepší řešení pro to, abychom se dostali z krize. Já jsem z povahy optimistka a jsem přesvědčena o tom, že krizi překonáme. A musíme pomyšlet na to, že přijetím této směrnice v členských zemích, respektive, že k tomu přijetí dojde za nějaké dva, tři roky, až to projde parlamentem. Což z mého hlediska znamená, že Evropská unie tou dobou, tou dobou už bude mít dávno krizi za sebou. Je tedy třeba uvažovat v dlouhodobém měřítku abych nyní probral jednotlivé pozměňovací návrhy. Já vám e-mailem eh, napíši, anebo s vámi jednotlivě osobně projednám ty věci, ty sporné věci a vysvětlím vám, eh, proč jsem poznací návrhy vypracovala v tom znění, v jakém je máte. Děkuji, děkuji vám za spolupráci a jsem se jistá, že se dobereme koncensu ohledně toho, jak text směrnice dále vylepšit, tak aby to byl skutečně nástroj, který pomůže při slaďování rodinného a pracovního života, pomůže zvýšit účast žen na trhu práce a také to posílí rovnost šancí a rovnost mezi muži a ženami. Domnívám se, že to je klíčový faktor pro dobré fungování demokracie a myslím, že i hospodářství funguje jedině tehdy, když dobře funguje demokracie. Demokracie bez rovných šancí není možná. Proto počítám s vaší podporou a jsem si jista, že to bude nakonec náš společný úspěch. Náš výbor pro zaměstnanost je výbor, který na takovýchto tématech už se spolupracuje s výborem pro práva žen. Já jsem také členkou, respektive náhradnicí v tomto výboru a jsem si jistá, že se dopracujeme toho optimálního znění a co nejlepších řešení, tak abychom zvýšili ochranu žen eh, těhotných nebo těsně po porodu. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Termín pro poznací návrh je 12. listopadu v poledne, čili do 12. 11. 12.00. Tím jsme vyčerpali dnešní program. Příští schůze výboru proběhne 1. prosince od 3 hodin a bude pokračovat 2. prosince v